Okay, dear colleagues, we can start our meeting. Well. Vážení kolegové, můžeme začít se schůzí. Vítám tady paní komisařku Vestager. Ještě než začneme s dialogem, musíme schválit pořad jednání. Jsou nějaké námitky? Nejsou, děkuji. Pak mám několik oznámení. 4. října se konal třetí trialog o fondu peněžních trhů, kde jsme diskutovali o interním hodnocení kvality, o úvěrovém ratingu MFF a pravidla hodnocení aktiv, o politice z nejsvého zákazníka, o zátěžových testech a o možnosti eh, nevyužívat, což je velice kontroverzní, Další trialog proběhne 25. října, zatím jsme zaznamenali pokrok. Druhé oznámení. V poslan... Poslancům připomínám, že 17. v pondělí se nebude konat žádná schůze kvůli meziparlamentní eh, konferenci v Bratislavě o stabilitě, e, růstu a konvergenci. A konečně bych chtěl připomenout, že ekonomický dialog a výměna názorů s Michaelem Noonanem, irském, irským ministrem financí, se bude konat e, v úterý 8. listopadu a návrh pořadu jednání bude včas zaslán e, kolegům. A teď se můžeme eh, přesunout ke strukturovanému dialogu s komisařkou pro hospodářskou soutěž paní Margaret Vestagerovou, eh, kterou tady srdečně vítám a mohu také říci, že gratuluji myslím si, že jménem většiny, ne všech našich kolegů, ke, eh, k důležitým krokům, které komise a ona osobně podnikla v oblasti státní pomoci a hloubkového vyšetřování v oblasti daňových rozhodnutí. Samozřejmě znáte e, ta nejdůležitější e, rozhodnutí v případu Apple, ale i dalších případech e, vyšetřování státní pomoci. Mohu říci, že jde o naprosto zásadní kroky, jak ve vymáhání silné politiky hospodářské soutěže, tak eh, v řešení eh, velkých problémů eh, eroze základu daně a přesouvání zisků. Takže ještě jednou děkuji za vaši odvahu a za důležitá rozhodnutí. Víme, že 15. června komise přijala výroční zprávu o hospodářské soutěži za rok 2015 a my se těšíme e, na to, až nám představíte hlavní výsledky e, aktivity komise za rok 2015 ale budeme diskutovat samozřejmě i o nedávnějších vývojích. Jak víte, výbor Ekon eh, tvoří zprávu z vlastní iniciativy, kterou představí zpravodaj pan Sáni těsně po této debatě. A konečně eh, praktické záležitosti. Jak víte, nejprve máme na řadě eh, projev komisařky, poté budou následovat bloky otázek a odpovědí po pěti minutách. Margaret, prosím, máte slovo. Děkuji vám moc krát eh, a děkuji za laskavá a milá slova takhle na úvod protože už je to nějaká doba od té doby, co jsme se viděli naposledy, takže já jsem samozřejmě velice ráda, že tu dnes jsem a že s vámi mohu diskutovat o tom, co jsme mezi tím dělali. Eh, obávám se, eh, že to bude takové letem světem, ale všichni se soustředíme na tutéž věc a sice, jak můžeme umožnit trhu fungovat férově ke všem, k podnikům malým i velkým a samozřejmě mezi jednotlivými podniky, tak aby každý viděl, že má férovou šanci e, obstát. Všechna různá e, rozhodnutí a směry naší práce mají e, tento aspekt na zřeteli. My jsme se zabývali vymáháním pravidel hospodářské soutěže, co se týče státní pomoci kartelů a zneužívání výsadního postavení a samozřejmě jsme hlídali také probíhající fůze. Na úvod bych pronesla pár slov ke státní pomoci. Mnoho státní, pod, státní podpory probíhá ve velice malém měřítku, což neovlivňuje obchod na vnitřním trhu. V těchto případech eh, jsou to národní vlády a nikoli komise, kdo by se měl zhostit eh, z odpovědnosti za to, jakým způsobem jsou peníze vynakládány. Proto jsme vydali nové pokyny, eh, zprávu o konceptu státní pomoci a přijali jsme sérii rozhodnutí, které konkrétně ilustrují tento fakt. A sice, že se domníváme, že tohle je zcela na členských státech, protože to nemá vliv na jednotný trh. Také revidujeme směr, nařízení o obecné blokové výjimce, která umožňuje národním vládám udílet státní pomoc eh, bez souhlasu komise, bez toho, aby se obraceli na komisi v mnoha případech. Ta už pokrývá 90 všech schémat státní pomoci a e, plánujeme ji rozšířit dále, e, aby pokrývala malá letiště a přístavy. Možná jste viděli veřejnou konzultaci, jejíž první kolo už proběhlo. E, teď jsme zahájili druhé kolo veřejné konzultace, abychom posílili pozici členských států k tomu, aby rozhodovali sami o tom, jak utrácet legálně peníze daňových poplatníků v rámci státní pomoci. Kromě toho e, pracujeme také na zastavení velkoplošné ilegální státní pomoci, e, která e, naopak narušuje vnitřní trh, a to ve formě zvláštního daňového zacházení. To je obvyklá práce, kterou komise dělá už desítky let, kdy zjišťuje, jakým způsobem se daně používají a zda se používají jakožto nástroj pro udělení selektivní výhody v rámci státní pomoci. Víte, že na konci srpna jsme rozhodli, že Irsko má vybrat 13 miliard euro nezaplacených daní od, eh, od Apple. Minulý měsíc jsme zahájili vyšetřování, které se zabývá ilegální státní pomocí Lucemburska eh, firmě NG, která se dříve jmenovala GDF Suez. Tato práce by měla zajistit, aby e, společnosti platily daně tam, kde e, vytvářejí nebo zaznamenávají zisky. To má samozřejmě i svou daňovou stránku, protože potřebujeme správnou legislativu. Legislativu, která by odstraňovala mezery v zákoně, které firmy využívají k tomu, aby neplatily daně. Podle mého názoru je velice dobře, že Rada přijala návrh, který komise předložila v lednu. Návrh na směrnici e, proti vyhýbání sedaní. Nyní by prioritou měl být náš návrh na veřejné zprávy po jednotlivých zemích, e, které by umožňovaly lidi, potažmo, vás a novin, potažmo vám a novinářům, e, k tomu, abyste mohli na korporace dohlížet a na těch odpovědnosti. Státní pomocí se také zabýváme v oblasti bank. Z bankovní krize jsme zjistili mimo jiné to, že není fér, aby evropští daňoví poplatníci platili za chyby bank. Vy, evropští poslanci a parlament jako takový, říkáte velice jasně, že hlavní odpovědnost za ztráty bank by měli nést akcionáři a věřitelé bank. Společně s radou jste schválili směrnici o e, záchraně bank, aby abyste e, toto umožnili a aby státní pomoc se stala až posledním útočištěm. Mým cílem při aplikaci pravidel státní pomoci je, aby ztráty nakonec nenesli drobní spořitelé nebo daňoví poplatníci. Víme, že v mnoha případech banky dokáží naschromáždit úspěšně kapitál eh, pomocí eh, soukromých řešení nebo řešení, eh, pomocí řešení založených na trhu, což je dobře. A my velice úzce pracujeme s členskými státy na tom, aby existovala spravedlivá hospodářská soutěž mezi bankami v Evropské unii. Zjišťujeme také, že je důležité zajistit férovost ochranou vkladatelů a vytvářením schémat, která by kompenzovala jednotlivce, kteří byli svedeni k tomu, aby umístili svůj majetek do bankovních dluhopisů. Já doufám, že tato schémata považujete za stejně dobrá jako já, pokud jde o eh, ochranu lidí, kteří byli takto oklamáni. Činili jsme se i v dalších oblastech. Postoupili jsme vpřed s případy, eh, s třemi případy, které mají zabránit Google zneužívat svého postavení k narušování spravedlivé hospodářské soutěže. V Dubnu jsme došli k předběžnému závěru, že kontrakty Google s výrobci mobilních telefonů a s operátory, kteří využívají systém Android, jsou proti našim předpisům. V červenci jsme dospěli k předběžnému závěru, že Google zneužil svého výsledního postavení v oblasti, eh, vyhleda- v oblasti eh, vyhledávání eh, reklam. To je případ AdSense. A posílili jsme také e, naši pozici v oproti Google v případu, který ho viní z toho, že e, jak si dává přednost svým vlastním e, vyhledávacím výsledkům před těmi obecnými. Což ale zdaleka není vše. Kromě toho také dále bojujeme proti kartelům což je do značné míry velice tvrdá práce. V červenci jsme udělili největší pokutu za kartel v historii komise přes 2,9 miliardy eh, euro pěti eh, výrobcům nákladních automobilů. Eh, těchto pět firm vyrábělo zhruba 9 z 10 středních a těžkých nákladních vozidel, které se prodávaly v Evropě a spolupracovali už 14 let. A e, naše pokuta, doufám, vysílá jasný signál, který říká, že vytvářet kartel se nevyplácí. A jenom e, to číslo. Těchto pět společností e, vyrábělo devět z deseti těžkých nákladáků. To si myslím, že je velice dobrá ilustrace toho, jaký to má dopad na evropské společnosti. Máme 100 tisíce přepravních společností, kteří potřebují eh, nákladní vozidlo k tomu, aby jejich podnik mohl prosperovat. V nejbližších měsících eh, také budeme věnovat pozornost eh, dalším důležitým částem ekonomiky. Více než pětina emisí skleníkových plynů v Evropě pochází z dopravy. Takže je nutné, aby nízkouhlíková řešení, jako jsou železnice, byly schopné nabízet co nejlepší služby za rozumné ceny. Přijetím čtvrtého železničního balíčku jsme učinili důležitý krok směrem k tomuto cíli. K cíli se ale dostaneme pouze v případě, že reálná konkurence se stane součástí každodenního života tohoto sektoru. Konkurenci potřebujeme i na farmaceutickém trhu. Závěry o posílení rovnováhy farmaceutických systémů, které Rada přijala v červnu, jsou velmi důležité. Já jsem ráda, že Rada si jasně uvědomuje důležitost konkurence a jsem zejména vděčná e, za vůdčí roli nizozemské ministrině zdravotnictví paní Schippers, protože ta e, opravdu e, umožnila pokrok v této oblasti a šířit povědomí o problémech. Dohody o platbách za spoždění mohou být značným ohrožením eh, hospodářské soutěže v této oblasti. Jestliže eh, výrobce léku platí svým konkurentům za to, aby nezaváděl levnější generická léčiva, tak to samozřejmě navyšuje náklady na léčivo pro pacienty a pro zdravotnický systém. Takže já jsem velice ráda, že tribunál potvrdil rozhodnutí udělit pokutu Lundbeku a několika výrobcům generických léčiv ve výši téměř 150 milionů milionů euro za ilegální eh, dohody o platbách za spoždění. A nakonec, nejdůležitější je, že komise nepracuje sama. Spolupracujeme s národními agenturami pro hospodářskou soutěž. Budeme spolupracovat s Evropskou sítí hospodářské soutěže na eh, požadavku rady na aktuální informace o tom, co se stalo po vyšetřování v roce 2009. Je zapotřebí si připomínat, že vymáhání evropského práva hospodářské soutěže se děje v úzké spolupráci s národními orgány. To jsou eh, orgány, které eh, mají velice důležitou a těžkou práci. Eh, těší se sice respektu a nezávislosti, ale přesto jsou, mají velice blízko nejen k občanům, ale i k zákonodárcům. Proto je pro nás důležité s nimi spolupracovat. Kromě toho musí mít k dispozici nástroje eh, pro svou práci. A společnosti, pokud mají nějaké potíže nebo pokud jsou z něčeho obvinovány, musí mít efektivní právo eh, se nějakým způsobem hájit. Po veřejném slyšení před tímto výborem je jasné, že bychom mohli dělat více, abychom pomáhali národním orgánům pro hospodářskou soutěž. Jestliže eh, Jestliže evropská legislativa, patrně směrnice, eh, je součástí odpovědi na tento problém, pak doufám, že předložím její návrh na počátku příštího roku. Musíme ještě počkat na výsledky eh, našeho posouzení dopadu. Eh, chtěla bych, aby se parlament plně zapojil do jakéhokoliv legislativního procesu do té míry, jak mu to obsah návrhu dovolí. Na závěr bych chtěla z celého srdce poděkovat za vaši podporu politice hospodářské soutěže. Já si ji osobně velice vážím. Nicméně domnívám se, že i lidé to cítí. Lidé cítí, že podporujete eh, práci, která se snaží o to, aby se pohybovali na férovém trhu. Eh, právě to si myslím, že nás pojí eh, komisi i parlament. To, že se snažíme, jak jen to jde o to, aby občané měli pocit, že se s nimi zachází fér. Neexistují žádné záruky, tak už hospodářská soutěž funguje, ale každý by měl mít férovou šanci obstát. A to si myslím, že vy velice podporujete, za což vám děkuji. Thank you. Děkuji vám. Máte naši podporu a samozřejmě se také těšíme na výsledky studie o posouzení dopadů. A je to také otázka postupu v rámci spolurozhodovacího režimu. A nejprve EPP, Mark Weiss. Děkuji, pane předsedo. Paní komisařko, vítejte zpátky v Ekonu. Byla jste tady v minulosti. Jste naprosto nestraná a nezávislá. Velice respektuji vaši práci, která je obtížná, ale dělat eh, se musí. A eh, samozřejmě je tady otázka Eh, Irska, eh, je tady rozhodnutí vašeho DG a eh, vy i my jsme řekli, že budeme samozřejmě respektovat výsledky soudního řízení. Je zřejmé, že se jedná o kontroverzní rozhodnutí pro Irsko a irské renomé. Moje první otázka zní takto. Souhlasila byste s názorem OECD, že Irsko kategoricky není daňovým rájem vzhledem k tomu, co bylo řečeno z řady úst v Evropě a odinut před e, minulých týdnech. A za druhé, paní komisařko, vy jste řekla, že vzhledem k nezaplaceným daním Apple, e, tady se jedná, že se tady jedná o nějakých 13 miliard eh, euro a také jste řekla, že eh, členské státy Unie mohou eh, částečně tyto peníze se snažit získat zpátky. E, někteří by řekli, že to je vlastně trochu rozpor, protože na jedné straně komise vytýká Irsku, že nevybralo e, od firmy Apple daně, za druhé e, uznává, že daně možná měly být placeny také jinde. A vidíte tady ten rozpor a má třetí otázka, která vlastně vyplývá z té druhé že pokud eh, ty země nevybíraly daně, ty další státy, eh, jsou také eh, případně, budou také případně předmětem řízení ohledně státní podpory. A úplně na závěr, paní komisařko, na jakém základu teď vlastně mají země ty peníze vybírat, jak se, jakým způsobem to mají řešit a e, děkuji vám předem za odpovědi. Já si myslím, že už jsem tady řekla předtím, že daňový ráj je e, prostě e, místem, kde všichni platí svůj díl a tady není třeba někoho nálepkovat. Všichni chceme, aby se to změnilo. E, kolega Moskoviči e, už začal s postupem, který je dlouhý a e, velice komplikovaný a je tady třeba si uvědomit, že něco nebylo součástí těho globálního daňového eh, uspojení a eh, chceme dokázat, že Irsko nebylo toho součástí. Tady jde ale o to, že Obrovský ča, obrovská část toho rozhodnutí eh, spadá do kategorie státní podpory. Díváme se na daně, díváme se na to, eh, zdali rozhodnutí o daních jsou užívána pro selektivní výhody. Otázkou toho, zdali Apple eh, měl platit daně v jiných členských státech, je teď opravdu oddělená vedlejší záležitost. Eh, tam eh, místo, kde platíte daně, do značné míry závisí na tom, jak jste zorganizováni. Jak už jsem řekla úvodem, cílem je, aby firmy byly zdaňovány tam, kde generují svůj zisk. To je cílem komise a je to rovněž cílem legislativní práce, kterou realizuje Pierre Moskoviči. Před desetiletími eh, Apple začal s takovými aranžmá napříč Evropou a eh, zaznamenával eh, ty zisky v Irsku. Tam je schromažďoval a v zásadě se jedná o otevřenou otázku zdali tento distribuční režim se změnil v něco, v čem už je potom vlastně částečně hodnota generována v jiných členských státech. Ono se to dá ovšem velice těžko hodnotit, takže my tady ne, eh, naznačujeme, že jsou tady nějaké eh, schované další eh, problémy v jiných zemích. Je to prostě otevřená otázka, zdali ty režimy, které Apple má, jsou distribuční funkční, a nebo zdali v některých členských státech vzniká hodnota e, v zemích, kde prostě Apple dodává spotřebitelům různé své výrobky. A to se opravdu hodnotí velice obtížně. A až to rozhodnutí bude Eh, bude zveřejněno, tak to může zajímat daňové eh, orgány. Ale jak už jsem řekla, je to skutečně vedlejší záležitost k tomu hlavnímu tématu, k té hlavní otázce. Omlouvám se, myslím, že tam ještě byla potom jedna zá, eh, závěrečná otázka. Takže jak potom tedy ty členské státy, kde by byla, dejme tomu, uznáno, že došlo k nějakému eh, realizaci nějaké úrovně hodnoty, mají, eh, mají vybírat ty daně. My nejsme eh, součástí takovéhoto procesu. My nespochybňujeme, jak je Apple zorganizován, jaký má prostě daňový systém. My zkoumáme ta rozhodnutí v oblasti daní. Takže tady pro nás jde o otázku toho, zda daně byly v Irsku placené placeny či, nikoli, či nikoliv. Pokud daňové orgány v jiných členských státech eh, prohlížejí účetní knihy Apple, eh, a, eh, tak mohou zjistit, že se, dejme tomu, činnosti firmy změnily natolik, že by z toho mohlo vyplývat daňová povinnost pro Apple v daných zemích. Ale to nemá co dočinění ze státní pomocí, má to co dočinění s tím, zdali se Eh, způsob organizace vaší práce změní z jedné kategorie na druhou. Perváš Beres je další, prosím. Děkuji, paní komisařko. Myslím si, že pokaždé eh, když sem přijdete, tak vám budou blahopřát eh, k rozhodnutí ohledně Apple a bude to teď otázka času. Já mám ještě dvě další otázky. Za prvé, fúze mezi London Stock Exchange a Deutsche Börse. Mně se zdá, že právní záležitost, kterou to eh, generuje, je otázka pravomocí. Kladu si otázku, eh, zdali eh, by se kolegium samotné neměli tento otázkou zabývat. Vy jste minulý týden prohlásila, abyste nebyla podezřelá, že se budete tímto tématem zabývat maximálně objektivně, nehledě na Brexit. Nicméně z hlediska Evropské unie dynamika, kterou vytvořil Brexit, vám to prakticky znemožňuje. Takže já se ptám, zdali by toto nemělo být také řešeno kolegiem. V rámci článku 50 totiž vzniká otázka, jak vlastně bude vnitřní trh fungovat zdali Evrop, eh, Spojené království má ještě přístup eh, k vnitřnímu trhu. A když klademe takovou tu otázku, tak vlastně vytvoříme tu úplně největší dálnici v rámci infrastruktury, která kdy existovala mezi Spojeným královstvím a dalšími členskými státy Unie protože vlastně to by eh, vznikl podnik, který by kapitalizoval nějakých 25 miliard eur z hlediska konkurenčního eh, volné hospodářské soutěže, kromě tedy toho systémového aspektu, já se totiž kladu otázku, zdali centrální banka eh, měla vůbec možnost vám dát svůj názor, zdali jste se jí ptali. Z hlediska volné hospodářské soutěže je tady otázka implementace pravidel, protože způsob, jakým byla tato fúze povolena Londýnem, eh, ohledně tedy sídla a regulace, reglementace, no tak eh, si kladu otázku, zdali to všechno, co jsme vytvořili, se teď stane eh, součástí pravomocí Londýna. A mám ještě otázku k McDonaldu, ale mám pocit, že už by toho bylo moc, tak si to schovám jindy. Děkuji. Bylo to dobře že jste o tom nehovořila, protože to se ještě vyšetřuje a nemám tedy k tomu až tolik co dodat eh, k té poslední věci. A ohledně eh, rozhodnutí v otázce volné hospodářské soutěže, no tak to řeší kolegium. Jistě má to eh, různou podobu, ten formát je různý, ale v zásadě se jedná o rozhodnutí kolegia. Takto fungujeme, takto pracujeme. A ohledně té fůze anglické Stock Exchange a Deutsche Börse, naše povinnost je vždy ta stejná, aby prostě i v rámci fúze mohli spotřebitelé využívat eh, kladních stránek eh, volné hospodářské soutěže, eh, inovací, cen, kvalitních produktů a tak dále. Tento trh, podobně jako řada dalších, jsou charakterizovány vysokým stupněm kon, koncentrace, ale není to neobvyklé v našem hodnocení. My se všemi těmi jednotlivými aspekty zabýváme a samozřejmě mohu zatím hovořit pouze takto obecně, nemůžu se pouštět do větších podrobností. Pak je tady ještě v tomto případě řada dalších věcí, které musí eh, probrat eh, regulátor a eh, dozorčí orgán. To se týká finanční stability, to nemáme na starosti my, ale jsou to jiné orgány, které budou muset vykonávat svoje úkoly, svoji práci paralelně, protože u tak takovýchto záležitostí eh, se vlastně eh, neza, není možno zabývat pouze volnou hospodářskou soutěží, ale také dalšími aspekty, jako je eh, finanční stabilita a my musíme toto umožnit i v souladu součinnosti s příslušnými dalšími stranami. Až do posud samozřejmě Spojené království je členem naší unie a až do posud na ně platí veškeré pravidla. A to je něco, od čeho musíme začít, protože ve chvíli, kdy začneme uvažovat o tom, eh, co se stane, až bude to či ono rozpuštěno a tak dále, no tak to bychom se daleko nedostali. Takže co se nás týče, my to prostě musíme brát, jak to je. To znamená, eh, že Eh, vlastně rozhodnutí oddalujete až do té doby, než bude spuštěn článek 50. Ne, to by bylo velice zvláštné, zvláštní pro ty dané podniky. To znamená, že podnikání má navrh nad politikou? Já si to nemyslím. Ať už jsou ta pravidla eh, po eh, dokončení jednání kolem Brexitu jakákoliv, tak eh, to prostě eh, ovlivní firmy. Pokud budete dělat biznis v Evropě, tak se budete muset chovat podle evropských pravidel a vy je znáte lépe než kdykoliv jina, eh, jindo, jiný, protože jste to vlastně postupně kapitolu po kapitole vytvářeli. Prosím, Vente Luke. Frau Kommissar. Děkuji. Paní komisařko, dobrý den, budu mluvit německy. Rád bych nejprve navázal na poznámku kolegy Briana Hayse, váženého kolegy Briana Hayse, a rád bych z toho vyzdvihl, že nejsem eh, toho názoru, že to bylo rozhodnutí komise spochybnit pověst Irska, bylo to rozhodnutí Irské republiky zavést variabilní daňová, eh, daňové režimy, což bylo spochybnitelné. A mám k tomu tři otázky. Komise ve veřejném stanovisku konstatuje, že eh, tyto selektivní daňové režimy existují, ale nezveřejnila, kdo jsou pak ti konkurenti, s kterými se pak eh, ten daňový režim pro Apple srovnává. Takže já se vás ptám, jaké podniky jste sledovali, abyste mohli si skonstatovat to, že Apple dostal výhodnější daňové podmínky. K tomu se pojí i druhá otázka. Kontrolovali jste, zda ty podniky, které tedy konkurují Apple, nebo konkurovali Apple, zda skutečně všechny, alespoň nebo částečně, také dostávali eh, jaksi zvýhodněné daňové podmínky. A za třetí, mluvíte o efektivní procentuální daňové sazbě, kterou jste zveřejnili a kterou Apple platil. To znamená tedy procentuální sazba, nikoli eh, daně jako takové. Můžete prosím říci, kolik byla efektivní, daňová, efektivní procentní daňová sazba těch konkurentů Apple? Kolik efektivně v procentech platili oni? Děkuji vám. No, ono to tak úplně nefunguje. Jinak by to bylo dosti ošemetné, protože občas firmy jsou tak velké, že v podstatě konkurenci nemají. My sledujeme selektivnost. Je to tedy pouze pro vás a ne pro vašeho souseda. E, třeba produkujete něco úplně jiného, ale možná si třeba konkurujete v oblasti zaměstnanců, kapitálu na trhu nebo v čemkoliv jiném. A daňová rozhodnutí jsou specifická v tom, že ve své podstatě jsou selektivní, protože jsou přesně pro vás. Eh, dělají se pro váš biznis a dávají vám konkrétní selektivní výhodu už jen ze své podstaty. Máme zde zvláštní druh daňových rozhodnutí, kde tato specifičnost není a to jsou jaksi potvrzovací rozhodnutí, konfirmační rozhodnutí. Tedy mají ten dopad, že když se na něco zeptáte, tak vám někdo odpoví. A pokud se e, někdo jiný zeptá na to samé, tak dostane tu samou odpověď. Samozřejmě tuto charakteristiku má celá řada daňových rozhodnutí. Nezahrnují metodologii transferových cen nebo přidělování e, zisku nebo něco takového. Zkrátka pouze e, potvrzují. Paradox je, že Já jsem prosazovala irskou konkurenceschopnost víc než kdokoliv jiný za posledních 8 až 10 týdnů a čekalo by se, že firmy, které platí daně v Irsku, budou platit irskou korporátní daň, daň pro právnické osoby, což je 12,5%. A to je velice atraktivní, společně s tím, co všechno ostatní Irsko nabízí v podobě vyškoleného a dobře vzdělaného personálu, přístup na jednotný trh a tak dále a tak podobně. Takže nejde o porovnávání jednotlivých firm, jde o to podívat se na to, jak ta daná firma s těmi danými daňovými rozhodnutími na tom je v porovnání s tím všeobecným systémem, genera- eh, jak si obecně za to. Ale jak říkám, my jsme ne- vyšetřovali irský daňový systém jako takový, ani to, jak se na něm organizují podniky protože do značné míry to záleží jen a jen na nich. To, co jsme zkoumali, jsou daňová rozhodnutí, která jsou podle definice ve své podstatě selektivní. Ještě 30 sekund a fajn. Dobře, ale pokud to je tedy tak, že jste eh, neporovnávali s Applem konkrétní podniky, tak přece ten váš rozsudek že Apple dostával selektivní speciální daňová opatření, spočíval pouze na domněnce, že ostatní nic takového neměli. A upřímně na takovéto domněnce zakládat celou tuto teorii, to mně přijde poměrně slabé. No, Víte co, naše soudy řekly velice jasně, že ten výsledek musí být tržně konformní. Že nemůžete mít daňová rozhodnutí, která jsou selektivní jen pro vás. Jinými slovy, že byste se dostali do situace, která je zcela nekonformní s trhem. A o to tady jde. Protože tady ta konformita s trhem chybí. Podíváte-li se například na ten případ na ten případ Belkan. Eh, to se týkalo pouze nadnárodních společností. Pokud jste byli společnost eh, působící v jednom státě, tak ten program pro vás nebyl. Ale i tak byste našli firmy, které byly na stejném trhu jako celá řada firm, kterých se to rozhodnutí týkalo. Takže jenom tím, že jste byli nadnárodní podnik, jste dostali nějakou výhodu, která byla pouze pro vás a ne pro firmu, která působila jenom v tom daném státě. Takže to je ta selektivita, kterou nacházíme různými způsoby v různých podobách, ale Jde o to, a soud to říká naprosto jasně, že hledáme tu tržní konformitu. A proč se také zabýváme pokyny OECD o transferových cenách. Máme několik různých metod a je potřeba najít tu metodu, která vám umožní provést taksi aproximaci Obchodu eh, mezi jednotlivými části vašeho holdingu ve vztahu k tržním cenám. To znamená, neberete tu transferovou cenu, která vám minimalizuje daně na tu nejnižší úrovni. A to je podle mě kategorický rozdíl. Ano. Eh, pokud jde o opatření která, se, která mají zabraňovat dvojímu zdanění a stanou se z nich e, opatření, která zajišťují dvojí nezdanění, tak to je zkreslení trhu, že ano? A e, zásadně to ovlivňuje hospodářskou soutěž. Pan za má slovo. E, děkuji vám mnohokrát, pane předsedo, paní komisařko, vítejte v Evropském parlamentu. Já vám děkuji za to, co děláte v případě Apple. Myslím si, že jste na straně obyčejných lidí na ulici a děláte to, co naši občané očekávají v daňových otázkách. V návaznosti na daňový případ Apple by mě zajímalo, zda Evropská komise rovněž vyšetřuje pobočku Google v Nizozemsku a její daňovou strukturu, která umožňuje přesouvat přes Nizozemsko miliony dolarů na Bermudské ostrovy. Pokud vím, tak Google žádné zaměstnance v Nizozemsku nemá. A e, jaký je tedy účel těchto struktur? E, řešíte to nějak? Druhá otázka, ta se týká těch antitrustových případů. E, naposledy, když jsme se setkali, jste nám říkala, že vaše služby řeší tu případ, ten případ výjimečných opatření pro Google. Můžeme očekávat další kroky ještě do konce tohoto roku v těchto antitrustových případech? Já chápu, že vaše práce musí být velice precizní a že veškerá fakta budou eh, nahlížena také soudem, ale rád bych vás upozornil, že v listopadu to bude 6 let od zahájení té procedury proti Google ze strany Evropské komise v souvislosti s tím, eh, jak si porušováním hospodářské soutěže v, eh, ve vyhledávání online. To je tolik tedy mé otázky. My se snažíme a máme závazek býti transparentní. Takže ty otevřené případy jsou ty, o kterých vy víte, že byly otevřeny. Zbývá nám případ Amazon, případ McDonald a případ JDF Suez. Zatím k pobočkám Google v jiných zemích nemáme žádné případy. Já bych vás možná poprosila, abyste tlačili na, eh, na radu, aby protlačila návrh o CBCR, Country by Country Reporting, protože to by, bylo, to by byl přesně ten nástroj pro nějakou firmu, jak se opodstatnit, eh, jak vysvětlit věci, které eh, přinášejí určité otazníky. Jak víte, v tom návrhu CBCR chceme znát počet zaměstnanců, činnost, obrat, zisky a zaplacené daně. A e, jako v tom případě, který jste vyzmínil, když nemáte žádné zaměstnance, jak to, že máte takový obrat? Možná jsou nějaké legitimní důvody, takže musíte napsat třeba půl stránky na téma, proč to tak je. A to si myslím, že by mohla být docela dobrý nástroj, který bychom všichni mohli být k dispozici. Co se týká toho případu Google Shopping, to, co z toho vzešlo, z těch všech odpovědí, a z prohlášení, bylo, že jsme svůj případ vlastně posílili a mohli jsme vydat dodatečné prohlášení o námitce. A mně je stejně tak líto jako vám a jako všem ostatním, že ta antitrustová činnost tak dlouho trvá. Ale je to také známka toho, že to je případ, který neustále posiluje. Stejně jako případ, který se řídí našimi procedurami, abychom zajistili, že pracujeme podle pr- právního státu, a to znamená, že já vám nemohu nic sdělit, eh, jak víte, sledujeme to jakožto vysoce prioritní případ. Mám ještě minutu, ano? Takže mi dovolte navázat. Já přesně chápu důvody, proč musíte být takto akurátní, ale naši občané, malé a střední podniky přicházejí o pracovní místa a pokud ty antitrustové nástroje nefungují dostatečně v reálném čase, aby se tak řeklo, pak vzniká tlak na tvůrce politiky, aby ze strany občanů a malých a středních podniků, jak si přeregulovat tuto oblast. Takže pokud je to možné, můžete nám indikovat, zda to potrvá ještě týdny, nebo měsíce, nebo pololetí, dokud, dostaneme, dokud nedostaneme nějaké nové informace. Můžete alespoň naznačit. Eh, já souhlasím s vaší analýzou, že eh, lidé chtějí vidět, že ke spravedlnosti dochází, ať už eh, je to pro něco dobré nebo, to, nebo pro něco špatné. Chtějí, aby se něco ukončilo, abychom se posunuli dál. A je jasné, že ty společnosti, které podávají stížnost, trpí za dobu průběhu toho případu. Ať už to jsou evropské nebo americké firmy, které jsou na straně těch stěžovatelů. Ale já vám nemohu indikovat jakýkoliv termín, protože to záleží eh, zkrátka na reakci na to prohlášení o námice a eh, na tom celém procesu. Obecně za to se snažíme naše procedury optimalizovat a to za běhu, aby se tak řeklo. abychom zajistili, že eh, obsáhneme dostatečný rozsah, že vytvoříme takové složky, které budou snadno dostupné, protože dochází k tomu, že se věci spožďují, často je obtížné, eh, aby ta společnost si prošla celou tu složku důkazního materiálu proti ní a proto vlastně týden od týdne optimalizujeme, streamlinujeme naše procedury a to vždy s přihlédnutím k principům právního státu, abychom zajistili, že naše procedury budou korektní a umožní dané společnosti se hájit, a to i té velké dané společnosti. Děkuji, pan Flanagan. Eh, thank you, Chairman. Thanks. Děkuji vám, pane předsedo, děkuji eh, za slovo. Nejprve bych chtěl říci, že bych chtěl eh, pogratulovat komisařce Vestager k tomu, že získala velké pravomoci, protože kdyby to bylo jednoduché, pak by to udělalo mnoho lidí už před ní. Každopádně má první otázka zní, protože e, jistota je velice důležitá. Mně už neustále doma skoro zní e, v uších e, od toho, jak to neustále slýchám. A sice, že chceme-li dát Irsku jistotu, můžete potvrdit, že není komisí ohrožena naše 12,5% procentní daň? Já si myslím, že ne. Ale mnoho lidí říká, že ano. A já si nemyslím, že to naší zemi prospívá a je na čase, aby politici položili tuto otázku a aby vy jste to mohla veřejně potvrdit, protože lidé by to rádi věděli. Kromě toho, co se týká dalších oblastí zneužívání nebo eh, možného zneužívání, eh, tak eh, Sekce, ten, sekce 10 v Irsku. Zajímalo by mě, jestli o tom vaše kancelář ví a jestli to hodláte prošetřovat, protože jeden ekonom eh, říká, že by to mohlo stát naší zemi 20 miliard euro, eh, kromě eh, různých dalších znepokojivých problémů s konkurencí. A konečně, a tady se vracím zpátky k té statečnosti, Eh, Milý Cruz kritizovala vaše rozhodnutí o Apple a eh, vy víte velice dobře proč, já také, já tuším proč, ale eh, ukazuje to, proti komu vlastně stojíte. A e, není příliš radikální říkat, že váš šéf, pan Juncker, hlava komise, e, toho e, otevřeně popisují já i Fabio de Mazi jako tak trošku kmotra toho všeho. Takže jak myslíte, že v tomto boji můžete vyhrát? A máte podporu pana Junkera? A ještě jednou, dobrá práce. Já jsem skeptik. Já si myslím, že je smutné, že jste vůbec musela do toho vstoupit a zachránit situaci. Myslím si, že my bychom měli jako země být stateční a činit správná rozhodnutí a ne pouze chamtivá rozhodnutí. E, takže e, je, je škoda, že jsme to nezvládli sami. Já jsem velice rád, že jste tady. Děkuji vám moc krát. E, já si myslím, že mám podporu našeho předsedy. Když se podíváte na projev o stavu Unie, tak zjistíte, že on to tam říká velice jasně. Říká tam, že tohle je důležitá část práce, která před námi stojí zajistit eh, spravedlnost eh, daňových systémů, zajistit to, aby negenerovaly selektivní výhody a tudíž státní pomoc. K sekci 110, eh, tak tu neznám úplně dopodrobná. Nemáme zatím žádný formálně zahájený případ. A k tomu prvnímu, co jste se zeptal, já bych velice ráda zdůraznila, že ne. 12,5% daň z příjmu právnických osob komise nijak nespochybňuje. Naopak, Všichni jsme se ujali funkce proto, abychom střežili smlouvu. A ve smlouvě je napsáno, že každý členský stát si sám stanovuje uh, úroveň daně. Takže já samozřejmě se cítím povinována to, tuto sazbu chránit. To všichni jsme e, my přijali. Pak mám ale další povinnost zajistit, aby jaksi zadními vrátky se ten daňový systém nevyužíval k udělení ilegální státní pomoci. E, podle mého názoru tyto dvě věci mohou zcela klidně koexistovat. A pokud by se to někdy mělo měnit, tak pak je to na radě, aby to jednomyslně schválila. Já si velice vážím toho, že Rada přijala řadu rozhodnutí, určitě na poput Evropského parlamentu, a e, vaší výzvy přijala legislativu, která zamezila dvojímu nezdanění, e, jak právě zmínil pan předseda, a která zavedla automatickou výměnu daňových rozhodnutí a e, údajích o osobním příjmu, což umožňuje daňovým úřadům konat svou práci. A podle mého názoru, pokud by se nám podařilo prosadit zveřejňování zpráv po jednotlivých zemích, pak by daňové úřady znali úplnou daňovou historii každé společnosti, nejenom kapitolu 2 a kapitolu 7, ale také začátek, první kapitoly a i všechny následující kapitoly až po samotný konec, což jim umožní férové zdanění pro všechny. Děkuji, Marko Vali. Ne, eh, Michael Raymond, promiňte. Děkuji vám. Paní komisařko, pro vás to patrně musí být eh, tady trošku nudné, když na vás tu všichni pějí chválu. A eh, já ale se také k tomu eh, musím připojit a chtěl bych vám pogratulovat k těm rozhodnutím, které jste přijala. To nám umožní, abychom se na některé věci podívali trošku podrobněji a diskutovali o nich. Mě by zajímalo, eh, jak, eh, jak funguje spolupráce vaší kanceláře s ostatními místy komise. Mám na mysli například eh, strategii vnitřního trhu, digitální vnitřní trh a práci komisaře Ettingera v oblasti telekomunikací protože tam působí podniky jako eh, Google a Apple a snaží se tady prorážet do dalších oblastí. Nastavuje komise nějaké opatření, e, které by se týkalo e, elektronického a telefonického trhu v Evropě, kde vznikají monopoly nebo téměř monopoly. E, mě by zajímalo, jaké je pozadí tedy jednotlivých pohovorů v komisi a zajímalo by mě, co, co je průchozí, co není průchozí, jaké jsou problémy a jaké problémy očekáváte v nejbližších třech letech. Příští rok v červnu vstoupí v platnost nové nařízení o roamingu a o neutralitě sítě, což poskytovatelům telefonního připojení umožní e, určité nabídky. Například e, video streaming e, se přepočítává na tarif, ale z vlastní videokanál je možné pořídit si zdarma, což může vést od prvního dne ke zneužívání trhu. Takže jsou nějaké diskuze o tom, co, co se chystá a konkrétně, jak vypadá tedy spolupráce uvnitř komise. Ale rozhodně mě to nenudí. A také eh, si myslím, že eh, si to vezmou k srdci lidé, kteří na tom pracují. Je to velice tvrdá práce, která si žádá rozsáhlé znalosti a hloubkové analýzy a je zapotřebí, aby neustále pracovali na těch případech, znali celkový obraz a dělali správnou věc a eh, občas občané přehlíží že máme extrémně zkušené a oddané zaměstnance, kteří dělají vše pro to, aby sloužili evropským občanům. A já mám tu čest, že to zažívám každý den, takže já jim vyřídím vaši chválu. Je velice důležité, aby věděli, že jejich práce si někde váží. Spolupracujeme s dalšími odděleními komise eh, ve dvou ohledech. Já se účastním všech eh, pracovních skupin nebo týmů, kde eh, to dává nějaký smysl. To je eh, růst pracovní místa a investice, digitálně jednotný trh, unie kapitálových trhů. A důvodem je to, že tím získávám velice konkrétní a specifický vhled do toho, jak trhy fungují v souvislosti s případy státní pomoci, ať, už jde o banky nebo fúze nebo práce proti trustům. Pomáhá to uvědomit si, co se děje v terénu. Já doufám, že tento vhled je užitečný i mým kolegům. E, za druhé, můžeme dělat e, sektorová šetření v rámci naší vlastní práce, ale zároveň e, skýtáme jaksi obecnější vhled pro eh, kolegy, protože to se týká energetické unie eh, v oblasti elektronického obchodu, sektorové šetření souvisí s digitálním jednotným trhem, přináší nové znalosti o tom, eh, jak ty trhy vlastně fungují. Ale samozřejmě pro mě je velice důležité být nesmírně přísná v případě konkrétních kaus, protože tam nemůže docházet k žádnému eh, jaksi přelévání eh, jednotlivých případů do těch obecnějších eh, úvah. A Zároveň si myslím, že je velice užitečné, že z toho můžeme čerpat co nejvíce znalostí předtím, než předkládáme návrhy. čím dál přímněji zjišťuji, že regulace a hospodářská soutěž by měla jít ruku v ruce. Jedna z z nejúžasnějších věcí na evropském trhu je, že jde o demokraticky regulovanou tržní ekonomiku. A proto do určité míry je regulace samozřejmě dobrá věc. Já se na pracovních skupinách, kde se zúčastním, snažím razit myšlenku, že regulace by měla umožňovat hospodářskou soutěž a dávat šanci také novým malým společnostem a ne pouze těm velkým eh, a starým. A myslím si, že do určité míry e, je to možné. Regulací lze otevřít trh, e, bez regulace by vznikly monopoly nebo pouze velice málo hráčů na tom kterém trhu. Takže já doufám, že toto dává smysl. E, bohužel nevím, jaké negativní vedlejší účinky může mít nové nařízení o roamingu, co se týče zneužívání trhu, ale proskoumám to. Markovali. Děkuji, pane předsedo. Vážená paní komisařko, já se také musím připojit ke komplimentům, které tady formulovali kolegyně a kolegové. Jistě jde o složité téma, tomu rozumím. A otázka státní podpory možná není ten úplně nejlepší nástroj, jakým se e, e, do toho pokusit proniknout. E, daňové postupy Eh, které umožňují vyhnout se placení daní, no tak o těch všichni víme a je třeba, aby spravedlnost eh, měla navrh a my si vážíme vašeho přístupu. Má otázka se týká bankovního sektoru. Jak víte, před třemi lety eh, Evropská komise přijala rozhodnutí v rámci antitrustové politiky, podle kterého osm bank bylo bylo eh, usvědčeno s manipulací eh, ryb a eh, penále bylo opravdu velmi vysoké. Pak to některé strany spochybnili a Evropská komise slíbila, že se zjistí, zdali tady banky hrály s klienty špinavou hru. Naposled se komise ospravedlňovala tím, že nemůže e, rozhodnutí, soudní rozhodnutí zveřejnit, protože by to znamenalo e, narušení důvěrnosti některých informací e, bank. Ale tady jde o e, veřejný zájem a já prostě nechápu, jak je možné e, obchodní zájem stavět nad e, veřejný zájem. Viděl jsem složky občanů, kteří jsou zastoupeni v nejrůznějších asociacích, tak nevím, proč by se banky měly cítit vyjmuty z tohoto pravidla, z této povinnosti vy, zdá se, to zveřejnit nechcete, protože ty banky zaplatily poměrně vysokou pokutu. Ale proč to nezveřejnit? Proč nezveřejnit celé to soudní rozhodnutí? Proč na tom trváte? No, tady jste na, eh, šel velice zásadní téma. Jednou věc je otázka eh, zneužívání dominantní eh, pozice a příslušné sankce. Druhá fáze ta eh, se týká spotřebitelů, kteří prostě hledají náhradu škod, eh, pokud mají pocit, že jim škody vznikly. A vy říkáte, že rozhodnutí komise eh, je součástí právě toho, aby se lidé dobrali svých, své náhrady. Většinou je to poměrně dlouhý proces, to víme. Stěhuje se to sem a tam. My bychom rádi, kdyby to rozhodnutí bylo pochopitelné, uchopitelné, srozumitelné eh, a někdy je to tak složité, eh, že se ty informace v tom rozhodnutí, v tom textu hledají velmi obtížně, to s vámi souhlasím. Každopádně hlavní důvod je, že v tomto případě eh, jsme věc už vyřešili s některými bankami, ale ne se všemi. A ten případ vlastně částečně stále pokračuje. Já budu velice, velice ráda, když Eh, se teď do toho budu moci ponořit a dát vám přesnější informace. Ale skutečně je tomu možná celé eh, tak, že v některých případech vlastně ty banky ještě eh, věci nedořešily, takže v případě, že celý ten případ ještě není úplně uzavřený, tak nemůžeme nic zveřejňovat. Ale opakuji, ráda se, k vámi, ráda se s vámi spojím, abych vás průběžně informovala o stavu věcí. Předseda, děkuji. NF. Prosím. Takže Danuta Hubner je další. Děkuji, pane předsedo, paní komisařko. Já mám dvě otázky, které jsou propojené. Jedna se týká toho, že zhruba před týdnem účetní dvůr zřejmil poměrně pochmurnou zprávu, podle které e, dochází v oblasti státní podpory k velké míře chybovosti co se týče projektů eh, spadajících do eh, politiky soudržnosti, tak jak je financuje rozpočet Evropské unie. A my také vidíme, že povědomí členských států o státní podpoře stále eh, přetrvává jako poměrně nízké a kapacita vlastně dostat těm evropským závazkům a respektovat evropské, evropská pravidla se Eh, pohybuje směrem dolů eh, v unijních státech. Podle vás, eh, Vidíte tady nějakou nutnost zvýšit povědomí, vědomí o všech těchto věcech? My dáváme víc odpovědnosti za členské státy, tak jak to bylo žádáno, ale oni nepřicházejí s nějakými konkrétními E, výsledky. E, co se týče daňového výboru, my jsme požádali e, komisi, aby předložila takové hlavní osnovy, postupy ohledně daně, zdanění. V červnu DG, příslušné DG již zveřejnilo dokument, částečně to vypadá jako hlavní postupy či směry, ale ne tak úplně. A moje otázka zní, eh, co se chystáte obecně udělat, abychom, byli více, eh, abychom si více uvědomovali povinnosti vyplývající ze smluv, především v oblasti státní pomoci. Předsed, eh, komisařka, děkuji. Já si myslím, že toto je velice důležitá dimenze práce, kterou realizujeme. Eh, samozřejmě čím více zemí bude opravdu dobře vybaveno argumenty a znalostmi, tím budou sebejistější, tím lépe budou spravovat eh, finanční prostředky a tím méně soudních procesů budeme muset zahajovat a tím lépe budou využity peníze daňových poplatníků. Takže já lidem vždycky říkám, prostě nám zavolejte, pokud tady je něco, o čem nevíte, kde váháte, tak nám zavolejte a raději dříve nežli později, protože prostě uh, to někdy pak už může být docela složité. Něco se rozhodne a pak do toho někdo vstoupí s otázkou, e, no a není to státní pomoc, no a celé se to zadrhne. Takže já říkám, volejte nás, volejte nás včas, my vám dáme radu, e, dělejte to dřív, než to celé spustíte. Za druhé, poskytujeme také e, různé formy školení a odborné přípravy pro členské státy abychom se navzájem informovali, abychom členské státy informovali, jak eh, vlastně, eh, jaké znalosti tady, eh, jakých znalostí je zapotřebí, jak se uvažuje. A já opakuji, čím dál tím víc rozhodnutí je přijímáno na úrovni členských států a proto, jak vy také sama říkáte, je zapotřebí, aby členské státy dobře věděli, jak se v takovýchto případech chovat a jak postupovat. Když děláme ty postupy, hlavní směry, tak máme skutečně už značnou kazuistiku, můžeme z ní vycházet, když by šlo o státní pomoc a daňové nástroje, tak tady musím říct, že je trošičku příliš brzy na to, abychom měli skutečné postupy v písemné podobě. Takže eh, poskytujeme takové formy pomoci, které nejsou všeobecné, eh, co se týče těch osnov a směrů, ale vycházejí z určité konkrétní situace. Já doufám, že budeme moci v, těchto oblast, v této oblasti udělat víc. My teď máme vlastně už nějakých tisíc tisíc eh, soudních rozhodnutí k dispozici, takže ty hlavní směry, ty pokyny by mohly být ještě lepší. Eh, samozřejmě, že hlavním cílem je, aby prostě se tady nemuseli používat eh, ty různé formy finančních postihů a snažíme se na tom všem na to vše myslet a být maximálně otevření a myslet na to, aby členské státy získaly ty dovednosti a znalosti. A je opravdu důležité, aby členské státy mohly sami přijímat ta rozhodnutí, pokud se to týká eh, prostě eh, určitých eh, přesně vymezených oblastí, tak je to dobré a také to spevňuje vazbu mezi voliči a státem a komisí. Ibulcany, také zpravodaj výboru v oblasti hospodářské soutěže. Děkuji, pane předsedo. Paní komisařko, jak předseda správně řekl, i moje otázky jsou Eh, spojené s tím, že já také nemám až tolik znalostí ohledně zpráv o volné hospodářské soutěži. Já jsem teď tedy zpravodajem. Eh, tady dělám určité odkazy na eh, pak tu jadernou elektrárnu a myslím si, že komise se již touto otázkou zabývala a to poměrně často při různých příležitostech, ale chtěl bych vědět, zda byste mi nemohla poskytnout nějaké přesnější eh, informace, jak ta situace vypadá teď, eh, jak vidíte tu blížší budoucnost eh, a jak vlastně vy vnímáte ty otázky kolem volné hospodářské soutěže v souvislosti s tímto projektem. Má druhá otázka je trochu eh, svízelná, komplikovaná, protože já osobně eh, nejsem nějakým velkým podporovatelem eh, sázek a hazardu, ale když se podívám na situaci v Evropě, tak si kladu otázku, zdali komise opravdu má nějaké novinky má něco nového v oblasti regulace tohoto odvětví, této oblasti a především teď myslím na to, že e, tyto záležitosti jsou silně nacionalizovány a neexistuje tady skutečná soutěž v tom evropském e, hledisku, takže to je asi z mé strany všechno a budu se těšit na vaše názory těmto dvou oblastem. Jak víte, děláme poměrně hodně práce o, v oblasti nukleární energie v těchto letech. Některé země totiž vystupují z nukleární e, oblasti, jiné zase přijímají rozhodnutí ve prospěch. E, záleží také na smlouvě tom e, To umožňuje členským státům, aby si vybrali a mohou si vybrat atomovou energii, pokud jim o tom jde. Ale my zkoumáme, zda se tady jedná o státní pomoc a pokud ano, tak snažíme zjistit, zda vlastně ty další příslušní aktéři mají právo na to se na trhu podílet. A teď ještě, jak to vypadá s elektrárnou PAX, na to je příliš brzy ale samozřejmě, že to bude postupovat podle stejné šablony jako e, ostatní e, typy takovýchto elektráren a náš dohled nad nimi. A teď e, ohledně hazardu, nesnad, že bych neměla názor, ale vlastně nevím. Část toho závisí na otázce jednotného trhu, spíš na tom, než na prosazování státní pomoci či volné hospodářské soutěži takže jde o to, jak se ty trhy otevírají a příslušná veřejnost eh, se začne vždy zabývat novými hráči na trhu. Mě by samozřejmě také eh, zajímalo eh, to, jak se otázky jednotného trhu a takové té šedé zóny prolínají. Vím, že to je velké téma a vím, že jsou určité, určité studie již v tomto směru vypracované, ale já eh, je nemám eh, k dispozici, nevím o nich. A ještě měla jsem možnost eh, se podívat na některé návrhy a těším se na ten závěrečný návrh, protože mám pocit, že to, co zpracováváte, je opravdu velice dobré a jsem plná e, naděje. Je to povzbuzující. Andreas Schwab, Děkuji, pane předsedo, paní komisařko. E, já mám tři věci, na které se chci zaměřit v otázkách na vás. Za prvé, otázka státní pomoci, která e, se týká jednak otázky jaksi použití státní pomoci, ale také otázky zdanění která je v poslední době velice populární v médiích. A pak také se chci zeptat, zda je pravda, že jaksi konkrétní státní opatření vytvářejí takové jaksi obchodování v oblasti daní. Je fakt, že věci jako eh, takováto turistika eh, jsou velice důležité a já se chci zeptat, zda máte něco takového aktuálně v plánu, protože stávající systém právě vytváří eh, jaksi tu turistiku za státní pomocí, která ale není ničemu prospěšná. Za další, já jsem zpravodaj pro hospodářskou politiku a proto jsem rád, že kolega Raymond ze Zelených zde zmínil tu souvislost s rozvojem digitálního trhu. A já beru na vědomí také to, co jste říkala o tom, že v rámci průběžných opatření jak si ty složky posilujete, takže můžeme očekávat dříve či později výsledek, což veřejnost očekává, ale je důležité si uvědomit, že systém hospodářské soutěže v Evropě stále ještě neodpovídá očekávání občanů a konec konců možná ani očekávání kolegů zde v sále. Takže já se chci zeptat, kdy konečně dostaneme od vás ten návrh o té síti pro hospodářskou soutěž, kdy konečně se pořádně opřete o článek 114 smlouvy, protože ten stanovuje ty zásadní otázky, u kterých pak bude mít parlament, u kterých by pak parlament měl mít významné slovo. A poslední věc, eh, na kterou se chci zaměřit, je otázka eh, uplatňování toho nařízení proti kartelům. Já se na ten proces implementace dívám, sleduji ho v několika státech a je dosti frustrující vidět, že teprve devět členských států má Eh, byť jenom návrhy eh, na stole, ale všechny ostatní nejsou ani tak daleko. Prosím, vyjádřete se i k tomuto. Děkuji. Takže k první otázce, k mm, tomu turismu, Eh, on to je možná tak trochu paradox, protože na jednu stranu to může být tak, že eh, ta státní pomoc eh, může být vnímána jako, že neovlivňuje jednotný trh. Na druhou stranu naše trhy velice často přitahují lidi z jiných států. Takže to může mít vliv i na otázky jako třeba obchod. My se na to zatím nějak zvlášť nesoustředíme a pokud vím, neobdrželi jsme ani žádné stížnosti v této oblasti. Ovšem samozřejmě rádi zodpovíme třeba i neformální otázky, pakliže někdo má určité obavy nebo problémy s tím, že něco není tak, jak by to mělo být, ale zatím jsme ne- neobdrželi nic formálního. Co se týká eh, co se týká eh, Evropské sítě pro hospodářskou soutěž, to se týká dvou věcí. Za prvé, zde je práce, která už nějakou dobu probíhá a která je vlastně opodstatněna slyšeními v tomto výboru a tedy jde o to, jak zajistíme, že národní orgány pro hospodářskou soutěž budou mít k dispozici řádné nástroje eh, s přihlednutím k jejich různé historii, jak se uplatňuje právo pro hospodářskou soutěž, ale tak, aby aspoň do určité míry měli dostatečnou nezávislost ve svém rozhodování, aby mohli eh, moderními způsoby sbírat důkazy v jednotlivých případech. Jak bylo řečeno, zatím jsme ještě úplně nedokončili studii dopadu, ale doufám, že budeme mít možnost spolupracovat s parlamentem, jakožto kolegislátoři v této oblasti. Jedna ze silných stránek eh, Evropské sítě pro hospodářskou soutěž je, že není příliš formální. Byla spuštěna před více než deseti lety a postupně se vyvinula. A myslím, že jedna z těch důležitý, důležitých věcí je, že se lidé setkávají, diskutují spolu o důležitých věcech a zjišťují, co dělá jedna komise, ale co dělají jednak i všichni ostatní. Jak možná víte, některé orgány pro hospodářskou soutěž také vstupují jaksi na novou půdu. Vidíme to v oblastech, eh, jako je třeba Francie nebo Německo, kde německé orgány řeší určité jaksi šedé oblasti mezi ochranou osobních práv, osobních údajů a třeba mezi tím, jak, jaký vztah má třeba Facebook se svými zákazníky. Což je jistě zajímavé pro všechny. Nevím úplně, jak Eh, je Evropská síť pro hospodářskou soutěž eh, uspořádána eh, pro setkávání se s vaším výborem, ale pokud byste o to měli zájem, mohli bychom udělat třeba něco neformálního, abychom získali obecnější přehled. Ale možná by bylo lepší ještě počkat na tu studii dopadu a mít na stole něco konkrétního a pak by mohlo proběhnout třeba slyšení zda jsme to nastavili dobře nebo špatně, abychom mohli podpořit jejich síť a spolupráci s národními orgány, respektive mezinárodními orgány a komisí. Děkuji, pan Baje. Děkuji, pane předsedo. Dobrý den, paní komisařko. Má první otázka se týká skupiny Caterpillar. Jak víte, tato nadnárodní společnost se rozhodla uzavřít belgickou pobočku, co, což povede zhruba k 6 tisícům ztracených pracovních míst. A to dostává naši zemi do složité situace. A to vše jen za účelem zvýšení zisků této nadnárodní korporace. Z tisku prostřednictvím LuxLeaks víme, že Caterpillar dostávala celou řadu daňových zvýhodnění eh, v Lucembursku. Eh, ze září z tisku víme, že skupina Caterpillar si vytvořila daňový systém, který jim znemožňoval nevyhnout se placení daní a v podstatě všechno odklonili do Švýcarska. A proto se chci zeptat, zda komise hodlá tuto skupinu vyšetřovat, protože evidentně to jde přesně proti tomu, Eh, o co vy máte, na, na co vy cílíte, tedy o vybírání daní tam, kde vznikají zisky. Má druhá otázka se týká skupiny Bayer, která chtěla koupit Monsanto. Pracovníci se teď obávají o to, že přijdou o práci a občané si dělají starosti o to, zda e, nenajdou náhodou produkty Monsanto na talíři. Přičemž máme jasné prohlášení o tom, že se ta, e, fúzím takovýchto velkých skupin máme vyhýbat. Takže opět i zde se chci zeptat, co si o této fúzi nebo o tomto převzetí myslíte a zdá se to bude nějak vyšetřovat. A rovněž bych se chtěl vrátit eh, k těm komentářům o firmě Apple, kde tedy v Irsku byla uvolena pokuta a Irsko se proti ní ohradilo, což není tedy jediná země, to EDF, Microsoft a všichni ostatní dokonce i u nás. A my víme, že většinou eh, se odmítají eh, žádosti jednotlivých vlád, ale nemyslíte si, že by měly být pozměněny podmínky ohledně vybírání těch eh, penále od členských států? A já se ptát, zda u Caterpillar již bylo dosaženo toho, že ty peníze byly vybrány. nemáme žádný formální, eh, formální soudní eh, případ s eh, firmou Caterpillar a myslím, že by bylo chybné tímto způsobem postupovat, protože Caterpillar je předmětem veřejné debaty, je tady taková pracovní skupina složená z lidí z nejrůznějších prostě míst a teď by to nebylo vhodné do toho vstupovat nějakým jiným způsobem. Eh, a ta fúze Monsanta a Bayer, tak to je poměrně čerstvá záležitost. Vy si pamatujete fúze v jiných eh, případech, eh, Dal Dupont a další, které jsou ve stejném Eh, trhu. Eh, všechny tyto věci se dějí v letošním roce, chystají se na příští rok a tak dále. Co je pro nás zásadní, je, aby eh, po té fúzi došlo k situaci, kdy spotřebitelé mohou těžit z dostupných cen, kvality a inovací. A pro mě je příliš brzy na to, abych tady mohla předložit nějaké informované stanovisko, protože samozřejmě se budeme zabývat tím, jak trh bude fungovat, pokud k té fúzi dojde. A tady samozřejmě se jedná o velice významný trh, jde o farmáře, eh, eh, kteří jsou součástí velice zásadní eh, Eh, segmentu potravinového řetězce a ti jsou eh, zákazníky, eh, ale zatím, jak jsem řekla, je příliš brzy na to, abychom to nějak hodnotili. Skutečnost, že země se odvolávají v případě, že dojde k negativnímu rozhodnutí ohledně legálnosti právní eh, státní pomoci, eh, tak eh, pozitivní je, že dojde k tomu soudnímu řízení a my se o tom dozvíme. Já se neustále zabývám otázkou, zdali země, která dostala dar, měla možnost dar vrátit. Já jsem slyšela také názory tohoto výboru od eh, samého počátku práce v této oblasti, tak jak jsme ji započali. Je tady samozřejmě určitý eh, ideál eh, toho, toho získání zpět státní pomoci. Je to desetiletí stará záležitost a je to pořád to samé. Já jsem samozřejmě byla vychována v západní eh, části Dánska eh, eh, a ta úplně prostě nejzásadnější věc, kterou nelze nikdy myslet, že lze udělat, je vrátit, teda dát zpátky dar. Takže prostě v tom je to pravidlo neporušitelné. Ale vy tady zmiňujete velmi zásadní věc a já si myslím, že musíme pracovat velice bedlivě a E, prostě nemůžeme dopustit, aby daně byly používány jako nástroj v oblasti státní pomoci. Je to znejišťování e, toho rovného, e, těch rovných podmítek, je to prostě nefér, když tady existují firmy, které mají různé, různé formy dohod s státem a samozřejmě, že všechny firmy spolu soutěží o kapitál, zaměstnance, zakázky, na to se musíme soustředit. Takže eh, nelegální eh, státní pomoc a její návrat, eh, to prostě by měla být naprostá výjimka a my na to musíme pracovat společně. Rozhodnutí, které komise přijímá, se nezastaví v případě, že tady vznikl eh, ten, eh, vzniklo to odvolání třeba u Starbucks, tam už to eh, bylo zaplaceno a v tom dalším případu, který je komplikovanější, tam se teď vlastně propočítává ten přesný, ta přesná výše daní a my jsme začali pracovat s Irskem na stejných eh, otázkách, protože podání odvolání nemění nic na účinnosti eh, rozhodnutí Evropské eh, komise, tak, aby tady existovalo opravdu rovné pole, stejné podmínky. Takže můžeme přijmout ještě pár otázek. Takže zatím jenom pan Zarenopoulos. Pan Toyer, prosím. Děkuji, pane předsedo. Co se týče otázky, která tady již zazněla eh, z úst celé řady kolegů. Když Spojené státy postupují určitým způsobem, tak nikdo nic nezaplatí. Já si nemyslím, že je třeba eh, tady nějak obvinovat a usvědčovat eh, Evropany. Když nějaká firma odejde z trhu, tak se objeví jiná, která toho využije a na, ten trh, eh, na tom trhu se etabluje. Evropská komise žádá konec státní podpory, například v Řecku, u těch loďařského průmyslu a my dobře víme, že pokud by neexistovala tato e, státní pomoc, tak by to znamenalo uzavření těch několika málo firm, které ještě existují a že by z toho jiné firmy vlastně e, tyly, e, těžily. Co by na tom bylo dobrého pro trh, pro společnost jako takovou v Řecku? je na jedné straně fiskální Armagedon proti všemu celému národu a na druhé straně s dohodou s Evropskou unii umožňuje vlastně řecká vláda velkým firmám, aby žádné daně neplatili. Existuje, eh, existují desítky eh, firm, které se zavírají, které končí a eh, hypotéky a další eh, půjčky eh, se noří do spekulací a snižují svoji hodnotu. Je tohle všechno spravedlivé? A už končím, pane předsedo tady vlastně v Řecku se znovu snižují eh, mzdy a platy. Není to vlastně forma státní pomoci firmám. Dojde ke sníž- dalšímu snížení eh, mest, dalšímu snížení důchodů a to všechno bude nadále pokračovat. Není to zase určitá eh, věc pro dobro velkých firm. Děkuji. Pan Teurer je další. Děkuji vám, pane předsedo. Vážená paní komisařko Vestagrová, vy jste předtím eh, odpovídala na otázku mého kolegy eh, k případu Google. Eh, já bych nechtěl se ptát na tento konkrétní případ, ale v souvislosti s digitalizací a internetovou ekonomikou někteří experti kladou otázku, zda naše, právo, naše zákony o hospodářské soutěži dostačují. Některé, někteří vědci se vyslovují kriticky i k fenoménu takzvaného společného vlastnictví, common ownership, což jsou e, velké e, uskupení jako BlackRock a další, které vlastně investují e, do těchto podniků. Takže to jsou stanoviska určitých profesorů z USA, že by to mohlo vést k tomu, že intenzita konkurence v jednotlivých sektorech nebo branžích poklesne. Já bych se chtěl zeptat, jsou tu určité body, které komise e, jaksi vzala na, na svou iniciativu a můžeme, od, můžeme v dohledné době očekávat nějakou iniciativu od komise ohledně této, no, tohoto nového vývoje v teorie konkurence. Děkuji a konečně Sylvie Goulart. Děkuji, paní komisařko, za to, co děláte. Už to zaznělo, ale musím to také říct. Ohledně kultury volné hospodářské soutěže ve Francii vidíme, že třeba firma Alstom zavírá a e, vláda se pustí do nákupu věcí, které nepotřebuje, z penězi, které vlastně nemá. E, co je třeba dělat v jedné ze základní e, zakladatelské zemi, kde je vlastně smlouva od roku 57 v platná, aby takovéto věci nenastávaly. Eh, a nastávají, zvlášť když se blíží volby. Děkuji. Uh, uh, Že začala bych otázkou eh, velkých eh, podniků, velkých firm a nezaplacených daní. Já si myslím, že tady jsou vlastně ve hře dva odlišné přístupy a jeden z důvodů, proč eh, v daňových legislativních otázkách, eh, kde vlastně přichází s návrhy Pierre Moskoviči, proč vlastně dochází ke změnám a dochází tam k zásadním změnám, je v tom, že hodně lidí už ztratilo trpělivost trpělivost. Lidé platí daně prostřednictvím DPH eh, v jiných zemích, když, se třeba jedná o veřejný sektor, se snižují mzdy, eh, benefity důchodcům klesají. Prostě eh, lidé, občané ztrácejí trpělivost, protože tady vidí, že vůči firmám se postupuje úplně jinak. Malé a střední podniky dále platí daně, zatímco velké firmy nepřispívají obdobným způsobem. A z toho vzniká netrpělivá. Netrpělivost, kterou zase ještě eh, přiživují určité eh, eh, aféry jako LuxLeaks, Panama Papers a tak dále. A to e, vlastně e, naše politická rozhodnutí a politická rozhodnutí rady jsou mnohem e, rozhodnější a mnohem zásadnější. A nakonec i zde v Evropském parlamentu, kde představujete hlas evropského voličstva. A když jde o otázky jednotného trhu, tak já se snažím spolupracovat těsně se svými kolegy, s kolegyní Biankovskou například, abychom zajistili, aby prostě pravidla pro vnitřní trh byla dodržována. A je třeba si uvědomit, že když se přestanou dodržovat, tak vzniká eh, nespravedlivá eh, situace. Ten jednotný trh musí být pro všechny a ne jenom pro ty, kteří dokáží těch pravidel využívat nejlépe. A když mluvíme o pravidlech a o tom, že je třeba zajistit, eh, aby se také Eh, vlastně digitalizovali jednotlivé, eh, jednotlivá odvětví, což se také děje, tak je důležité eh, vyvíjet určité nástroje a nadále je aktualizovat, protože my musíme vcházet s novými typy údajů, s novými znalostmi, které jsou důležité pro přijímání rozhodnutí. Já nevím dost o tom společném vlastnictví, my se snažíme zapojit jednotlivé zúčastněné strany, ty podílníky, začínáme Eh, veřejnými konzultacemi v oblasti eh, fúzí. A je tady otázka eh, těch prahů u fúzí. Měli bychom se zabývat fúzemi před, třeba v oblasti, kde jsou obrovské objemy údajů, třeba ohledně patentů, výzkumu a tak dále. Nesmíme si nechat utíknout mezi prsty určité naplánované fúze, kde by vlastně tou fúzí školství došlo k e, znejistění situace. E, všechny údaje vlastně nemají e, údajnou substantivní hodnotu a my řadu těch údajů nevidíme. A proto chceme, aby ty jednotlivé zúčastněné strany, ty jednotlivé podílníci nám pomohly se s tím poradit, abychom prostě si více uvědomili, co je doopravdy důležité, aby prosazování pravidel eh, prostě bylo eh, platné pro všechny a aby do něj byly začleněny ty nové věci a nejenom ten obyčejný obrat Otázka volné hospodářské soutěže je zásadní a do každé generace, do každé eh, vlastně té eh, nové eh, etapy je třeba dodat všechny informace. Proto je podpora výboru Ekon tak důležitá, když zástupci veřejnosti eh, zvolení v demokratických volbách podporují hospodářskou soutěž, tak je to samozřejmě všechno mnohem efektivnější, než když to pouze prosazuje komise. My se snažíme postupovat co nejlépe, ale komise nemůže jenom prosazovat pravidla, musí také zajistit, aby zisky z volné hospodářské soutěže byly viditelné a pocitové kombinované, protože někdy eh, je to vnímáno tak, že ty tvrdé, eh, tvrdé aspekty volné hospodářské soutěže eh, jsou pocitovány některými velice tvrdě, velice nepříjemně a ty zisky nejsou pro všechny. Tady je zapotřebí, aby trh byl spravedlivější. Já vím, že většina lidí nemyslí na eh, politiku každý den, každý týden, někteří ani nevědí, kdy jsou volby, ale s trhem se setkává každý člověk eh, každý den, když nakupuje na večeři, když se zabývá svým podnikáním, kdy myslí na to, zdali budou mít eh, nové kolegy, zdali budou ještě zaměstnáni. Prostě se s trhem setkávají každý den. Takže my musíme eh, s přítomnit eh, spravedlivé podmínky na trhu pro každého. Samozřejmě to nemusí být vždy záruka úspěchu, ale alespoň bude lidé vědět, že se věci ne, E, pytlíkují někde vzadu za zavřenými dveřmi, ale že tady vzniká spravedlivé e, prostředí, spravedlivý trh a e, potom můžeme samozřejmě znovu a znovu reprodukovat kulturu volné hospodářské soutěže, takové, která nám všem slouží k našemu dobru. Předseda, děkuji, já si myslím, že to bylo velice významné a velice zajímavé, byl to skvělý strukturální dialog a já plně podporuji to, co jste právě řekla o významu spravedlivého trhu a o roli, e, kterou v tomto směru musíme všichni sehrát, abychom to všichni v Evropské unii vzali za své. Je tady celá řada věcí, které si ještě zaslouží další proskoumání a projednání. Také třeba otázka toho optimální eh, způsobu eh, vlastně získání zpět těch nelegálních eh, státních podpor. Tady je možná více možností a je to určitě oblast, kde se nad tím ještě zamyslíme a rovněž budeme pokračovat eh, v našem těsném a konstruktivním dialogu. A já teď předám eh, předsednictví našeho jednání kolegovi Ozvimovi. I made a Liebe Kolleginnen und Kollegen, ein Blick. Milí kolegové a kolegyně, tak koukáme se na hodiny a vidíme, že máme spoždění. A proto dovolte, abychom se rovnou dostali k bodu 4 na pořadu jednání. To znamená výroční zpráva o politice hospodářské soutěže EU. E, máme projednávat návrh zprávy pana Tibora Sányho, kterému dám hned slovo. Na kolik minut? Pět minut. Takže prosím. Tibore. Děkuji. Milí kolegové, myslím, a panuje k tomu schoda, že silná a efektivní politika hospodářské soutěže v EU byla je vždy uhlovým kamenem evropského projektu a proto je mi velkou ctí s zpravodajem eh, k této věci, což je samozřejmě zásadní pro budoucnost Evropy i v globálním slova smyslu. Hospodářská politika EU je zásadní nástroj pro řádně fungující vnitřní trh v EU. Politika hospodářské soutěže zcela zřejmě nám pomáhá zabraňovat přes přílišné koncentraci hospodářské moci. Je to klíč k nižším cenám, lepším produktům, lepším službám a větší volbě pro spotřebitele. Jsem si naprosto jist, že Evropský parlament je jednotný ve věci, že eh, politika hospodářské soutěže by měla výrazným způsobem přispívat k, ke klíčovým politickým eh, prioritám, podpora inovace, kvalitní pracovní místa, růst, investice, ochrana spotřebitelů a a posilování eh, jednotného trhu, zejména v oblasti digitálního jednotného trhu a energetické unie. Jak vidíte, a všichni to opět víme, toto téma je daleko širší, než abychom se v návrhu zprávy mohli soustředit na všechny jeho aspekty. Zejména co se týká eh, omezení počtu slov. Taková jsou zkrátka fakta. A proto jsem se zaměřil na několik vybraných hlavních témat ve svém návrhu zprávy. První z nich je Integrace jednotného trhu, to je pro mě hlavní priorita. Je to jednoznačně nejdůležitější téma pro biznis i pro občany. Myslím si eh, obecně za to, že komise je na dobré cestě v této oblasti. Ovšem je potřeba podniknout ještě další kroky na posílení jednotného trhu prostřednictvím fiskální unie. Za druhé se zaměřuji na digitální jednotný trh, kde komisi stále zbývá několik ambiciozních kroků pro eliminaci překážek pro konkurenci online. A zdůrazňuji zde také aspekt hospodářské soutěže v tzv. sharing economy. Rovněž si myslím, že zpráva by měla reflektovat eh, nedávné šetření eh, ze strany eh, několika společností, co se týká jaksi nespravedlivé hospodářské soutěže a měla by reflektovat také nedávný vývoj v oblasti telekomunikací. Za třetí, zdůrazňuji význam konzistentní aplikace pravidel pro státní pomoc. K tomu bychom jistě eh, mohli vést zdlouhavou diskusi, tak jako před chvílí. Zde zdůrazňuji, že komise musí vyjasnit pravidla a procedury, které se týkají státní pomoci ve finančním sektoru. Za čtvrté, antitrustové, kartelové procedury a procedury pro e, sledování fúzí. Myslím, že asi nemusím tato témata rozebírat dopodrobná, jsou to velice technické otázky, ale je to nutno zmínit. Za páté se soustředím na jednotlivé sektorální aspekty energetické unie a agrielementárního průmyslu který je eh, samozřejmě hodně specifický. Za šesté zdůrazňuji, že je potřeba efektivněji a organizovaněji uspořádat národní orgány pro hospodářskou soutěž. Myslím si, že je potřeba více vynucovat eh, pravidla pro hospodářskou soutěž v celé EU a v poslední řadě, to je tedy ta sedmá oblast, zdůrazňuji nutnost pokračovat v pravidelném strukturálním dialogu mezi komisí, komisařem zodpovědným za hospodářskou soutěž a mezi Evropským parlamentem, zejména tímto výborem ECON a s pracovní skupinou pro hospodářskou soutěž. Myslím si, že by to pomohlo jak europoslancům, tak Evropské komisi lépe spolupracovat. A jsem přesvědčen, že to také potvrzuje aktuální stav této zprávy. Na tomto místě bych chtěl ještě jednou poděkovat eh, komisařce za otevřenost a za vstřícnost vůči Evropskému parlamentu. Nicméně Evropský parlament by měl rovněž mít eh, spolurozhodovací pravomoc v oblasti politiky hospodářské soutěže a proto žádáme, aby byly příslušným způsobem eh, pozměněny smlouvy. Ehm, jak jste si všimli, témata zde zmíněná nejsou vyčerpávající, tuto zprávu by šlo náležitě rozšířit. A já to také udělám prostřednictvím pozměňovacích návrhů. A rád bych požádal všechny kolegy, aby učinili to tež. Proto, pane předsedo, doufám, že proběhne velice plodná spolupráce na úrovni stínových zpravodajů a e, dalších spolupracovníků, která, jak doufejme, nás dovede ke kvalitním kompromisům, které uspokojí náš přístup. Samozřejmě definitivním cílem je usnadnit život pro občany a biznis v Evropské unii. Děkuji vám za pozornost. Děkuji, Tibore. Teď stínový zpravodajové, každý má čtyři minuty. Burkhard Palc jako první, který mluví jménem Fulvia Matušela. Děkuji, pane předsedo. Kolega Fulvio Martušelo se omlouvá nemohl přijít včas, protože má jiné závazky. E, nicméně stínový zpravodaj vítá tento návrh výroční zprávy e, o hospodářské soutěži a děkuje panu zpravodaji za odvedenou práci. Jednoznačně to bude velice zajímavá zpráva a východisko je jednoznačně pozitivní. Souhlasíme s tím, že Politika hospodářské soutěže v Evropské unii vždy byla velice relevantní součástí společného projektu EU. Pan Martušello eh, rovněž si uvědomuje velký význam jednotného trhu, respektive zejména digitálního jednotného trhu, který může vytvořit tisíce a statisíce nových pracovních míst, může významně přispívat hospodářství v EU a také význam energetické unie je jen velmi málo bodů, na kterých bude potřeba zapracovat. Například ten poslední bod ohledně integrace jednotného trhu. E, další téma e, z hlediska našeho stínového zpravodaje bude otázka rovných podmínek pro všechny, což je v tomto případě zvlášť významné. Pan Martušelo se těší na spolupráci se zpravodajem a ostatními stínovými zpravodaji. A já bych rád požádal eh, jménem pana Martušelo, jakožto koordinátora EPP. Eh, tedy souhlasíme s tím, že tato, tento návrh zprávy je dobrým základem pro budoucí práci, nicméně bude potřeba ještě přehodnotit eh, to propojení v návrhu zprávy mezi politikou hospodářské soutěže a sociální spravedlnosti. Politika hospodářské soutěže spočívá na tom, aby se zajistilo, že firmy mezi sebou konkurují spravedlivě. Eh, další otázky fiskální unie rozhodně nejsou v kompetenci této zprávy. Bude potřeba trošičku vyjasnit odstavec 14, který se týká finančních služeb. Zde je otázka, jaké je rácio pro tento odstavec zrovna v této zprávě. Děkuji. Děkuji, Burgharte, za ECR Sander Lunds. Děkuji, Pítre, děkuji, pane předsedo, díky, pane zpravodaji, za návrh zprávy. Eh, jak zmínil pan Balc, je to dobrý návrh, je to dobrý základ pro další práci. Eh, jako ECR podpoříme celou řadu odstavců, které v té zprávě již jsou. V tomto prohlášení mi dovolte zaměřit se na tři nebo čtyři poznámečky. Ehm, jedno z nejžavějších témat, o které si dělám trošičku starosti, podobně jako v loňském roce, eh, tato zpráva se bude dotýkat otázek zdanění eh, v procesu pozměňování. Samozřejmě souhlasím s tím, že antikompetitivní, selektivní, fiskální státní pomoc je něco, s čím se musí bojovat, aby se zachovaly rovné podmínky na vnitřním trhu, ale rád bych apeloval na všechny, aby si uvědomili, že zdanění je i nadále suverénní kompetenci členských států a proto bych rád apeloval zejména na pana zpravodaje, aby se soustředil zejména na otázky hospodářské soutěže. Zejména podívám se na odstavce 3 a 4, tak eh, na této úrovni zde asi bude potřeba ještě trošku zapracovat. Za další, a eh, jsem si jist, že u tohoto se jistě dohodneme, je to něco, eh, který, něco, co mi v tomto návrhu zprávy trošičku chybí, a to je otázka sociálního dumpingu. Tedy fakt, že eh, vyslaní, obča- eh, vyslaní pracovníci jsou levnější než vlastní občané a to se vnímá jako nekalá hospodářská soutěž. Já si myslím, že naším úkolem jakožto zástupců eh, lidu evropského je řešit právě obavy tohoto typu, aniž bychom se uchylovali k protekcionismu nebo k přehnaným opatřením jakéhokoliv druhu, ale jsem si jist, že najdeme kompromis. Za třetí, ta zpráva chce, aby dočasná státní pomoc ve finančním sektoru byla redukována anebo odstraněna. Já souhlasím s tím, že toto je velice důležité téma. Já bych možná šel ještě o krok dál. Navrhl bych, aby to bylo ještě explicitnější. Podíváme-li se na to, co se děje v Německu, Itálii a v jiných členských státech, kde banky nebo respektive vlády chtějí porušovat pravidla pro státní pomoc. Zachraňovaly se banky, a to znamenalo, že eh, lidé s nízkými příjmy musí zachraňovat bohaté bankéře a bohaté podílníky bank. To je nespravedlivé a hospodářsky asi nerozumné. No a nakonec, myslím si, eh, že my jako parlament zde hrajeme velice důležitou roli, ale musíme respektovat nezávislost eh, DG Competition, Eh, co do provádění eh, hospodářské politiky a jeho vynucování. My jako parlament bychom měli, můžeme a musíme mít i slovo v otázce rámce obecné politiky hospodářské soutěže, ale nemyslím si, aspoň tedy nemyslím si já, že musíme hodnotit jednotlivé případy. Takže to je osobní doporučení. Já bych proto raději nevyjmenovával jednotlivé firmy v té zprávě. Eh, samozřejmě chápu, zejména ze zkušenosti loňského roku, že v tomto ohledu Eh, jsem v menšině, aby se tak řeklo, v tomto parlamentu a to říkám ještě velice jemně. Nicméně to řečeno, těším se na spolupráci eh, s vámi se všemi. Děkuji. Děkuji Sandro Luncovi a nyní za Alde Ramon Tremoza. Prosím. Děkuji vám, pane předsedo. Je mi potěšením eh, se znovu zapojit do zprávy o hospodářské soutěži. Eh, Já nabízím tedy zpravodaji svou spolupráci. V roce 2013 jsem byl zpravodajem eh, parlamentu, takže mám na tomto poli zkušenosti a doporučuji zpravodaji, aby se pokusil najít co nejširší většinu, protože tohle e, je e, zpráva obsahující názor, není to závazná zpráva, nicméně pokud se za ní postaví 500-600 poslanců, bude to jasný politický signál, který eh, vyšleme Evropské komisi, eh, aby se zabývala určitými konkrétními problémy a aby zdůraznila eh, to, co parlament považuje za průchozí, nebo abychom ukázali komisi nové oblasti, kde by, kterými by se měla zabývat, které by měla proskoumávat, pokud jde například o nadnárodní koncerny. Samozřejmě všichni máme určité ideologické preference. Já jsem například stejného názoru jako kolega Sander Lunes, že možná v této zprávě zrovna bychom neměli hovořit o našich fiskálních vizích do budoucna v oblasti daňové politiky, protože e, to je, ta je momentálně v kompetenci členských států a e, myslím si, že žádná země nemá žádný mandát odevzdat tuto suverenitu do Bruselu momentálně. Všichni máme samozřejmě dobré nápady, ale možná, že teď na to není pravý čas. A nesouhlasím s Sandrem Lunesem ohledně principu name and shame. Ten vlastně začal mou zprávou v roce 2013. kdy jsme poprvé jmenovali Google. Vznikla velice zajímavá debata a podle mého názoru je to dobře, protože například minulý čtvrtek jsme v plenárním hlasování eh, schválili eh, zprávu o aplikaci unijního práva a v pětisty hlasy jsme jmenovali určité země na jihu Evropy, které jaksi nejhůře aplikují evropské právo. Eh, podle mého názoru je tedy dobré vědět, že některé země jaksi kazí práci těch ostatních já jsem tedy proto, abychom jmenovali eh, zejména společnosti. Tady jsem stejného názoru jako zpravodaj. Ještě uvidíme tedy. Tato zpráva je podle mého názoru důležitá, protože v těchto dnech eh, důvěra v evropský projekt je ohrožena z mnoha eh, jiných důvodů. Podle mého názoru současná komise možná nevystupuje v nejlepším světle. Vzhledem k tomu, že nadnárodní koncerny jsou čím dál větší, eh, co do globálního měřítka, a národní úřady hospodářské soutěže zůstávají jaksi na své národní úrovni, eh, tak eh, si myslím, že právě na evropské úrovni generální ředitelství pro hospodářskou soutěž by se mohlo jaksi utkat s nadnárodními společnostmi v případě, že neplní zákony tak, jak by měly. Například v Dubnu, kdy komisařka eh, Vestager eh, zahájila vyšetřování na základě druhé námitky proti Google, eh, tak vlastně samozřejmě šlo o špatnou praktiku. My jsme podpořili komisařku v těchto snahách. Proto si myslím, že ta letošní zpráva je důležitější než v předchozích letech. Politika hospodářské soutěže Tady je, to je oblast, kde komisařka jedná velice dobře a je to oblast, kterou občané vidí. Vidí, že nadnárodní koncerny neplatí daně nebo že zneužívají své dominantní pozice, jako to dělá Google vůči mnoha evropským společnostem. Proto si myslím, že se musíme tvrdě zasadit o dobrou zprávu. Ještě mám 30 vteřin, pane předsedo. Jsem proto, abychom dali DG Competition více lidských a finančních zdrojů. Pokud jsou nějaké nevyužité zdroje v ostatních generálních ředitelstvích, které nemají tolik práce, musíme totiž posílit toto strategické generální ředitelství, aby mohlo eh, odvádět dobrou práci v kontextu globalizace. A konečně ohledně různých eh, odstavců, eh, kde dám pozměňovací návrhy, tak tady si myslím, že bude potřeba kapitola o dopravě, protože některé členské státy eh, mají monopoly. A pak ještě můžeme zapracovat na protitrastových případech a na elektronickém obchodu. Nabízím zpravodaji svou spolupráci v tomto ohledu. Děkuji vám. Děkuji. E, Zaguje je stínový zpravodaj e, Paloma Lopez, ta tu momentálně není, takže se ptám, je tu někdo Zaguje místo Palomy Lopez? Ano, já jmenuji se Luke Flanagan. E, já jsem také náhodou zpravodajem Eh, stínovým zpravodajem eh, za výbor Agri pro stanovisko. A jedna věc eh, je jistá. Je to velice zajímavá zpráva a s některými věcmi souhlasím a s některými ne, jak jinak. Ale celá oblast hospodářské soutěže je taková, že je potřeba velké podpory v parlamentu, abychom s ní něco udělali. Já jsem proto, abychom s tím podnikli něco vážného, seriózního. Je to oblast, kde by evropské země měly velice úzce spolupracovat. Na to bychom se měli soustředit. Myslím si, že pokud podporu nechcete, tak eh, toho zaručeně dosáhnete tím, že půjdete jaksi dále směrem k fiskální unii. Možná by to byl dobrý nápad, možná by to byl špatný nápad, ale momentálně je jedna věc, o které nemá cenu debatovat. Lidé to nechtějí, nemají na to chuť. A eh, já eh, bych měl potíže pro něco takového hlasovat. Vy jste zmínili zemědělství v Irsku jsou zajímavé časy, pokud jde o zemědělství a hospodářskou soutěž a e, konkurenci obecně, protože Evropská komise nedávno rozhodla, že e, dva z našich velkých zpracovatelů e, masa se mohou klidně sloužit. Vznikly zprávy od největších zemědělských organizací IFA a další, které jasně doložily, že by to nebylo dobré pro primární výrobce, pro zemědělce, nicméně ono to protlačeno bylo. Takže Eh, důvěra v to, že Evropská unie udělá něco s hospodářskou soutěží a zasadí se o konkurenceschopnější trh, je momentálně v Irsku poněkud chabá. A eh, můžete si například eh, za, za, za stejnou pizzu na, ven, na venkově zaplatíte 5 euro a v Dublinu 12 euro. Takže lidé se ptají, existuje opravdu konkurence a jaký vliv má Evropská unie na mou zemi. Já musím totiž říci, že já mám pocit a spousta lidí má pocit, že žádná konkurence vlastně neexistuje. Přitom je to životní míza průmyslu a růstu, něco se s tím musí udělat. E, hodně toho v té zprávě je, s čím souhlasím, ale myslím si, že je chyba, jak říkal jeden ekonom v Irsku. Když zajedete do příkopy, tak řešením není projet příkopem až na pole. Řešením je vycouvat zpátky na silnici, zamyslet se a jet dál rovně. Děkuji vám za EFDD paní von Storch. Děkuji, pane předsedo, vážený pane zpravodaj. Ne, omlouvám se, teď jsem se spletl. Eh, nejprve za zelené Michal Raimon. Ano, eh, děkuji vám, pane předsedo. A děkuji také zpravodaji. Myslím si, že ta zpráva je velice dobrá, dobře strukturovaná a zejména vítám to, že není pouze technická, ale i politicky ambiciózní. A snaží se rozšířit pole diskuzí. Evropský projekt má problém s euroskeptiky, a jedním z hlavních důvodů je to, že uh, Unie je vnímána jako projekt pro velké korporace. A já jsem za poslední měsíce uh, neviděl nic, co by podobně jako rozhodnutí o Apple ukázalo, že tento projekt neslouží jenom velkým korporacím, ale že slouží lidem. Domnívám se tedy, že máme povinnost to napravit. Například uh, zcela podporuji odstavce 3 a 4 a šel bych ještě dál než oni. a snažil bych se najít eh, političtější formulace, které by žádaly více které by žádali více evropského vývoje v těchto eh, oblastech. Měli bychom požadovat více evropské spolupráce v daňových záležitostech zejména a já v tomto smyslu podám pozměňovací návrhy a právě tak k digitálnímu eh, jednotnému trhu. Eh, jak už předtím říkala komisařka Vestager, čekají nás problémy. Komise plánuje eh, věci, které uškodí hospodářské soutěži v oblasti telekomunikací a na mediálním trhu. Já vím, že teď se bavíme o zprávě za rok 2016, ale i určitá politická prohlášení by nám pomohla hledět vpřed a vyjádřit názor parlamentu. Pokud by to šlo, já si myslím, že bychom to měli udělat. A podporuji také e, to volání po posilování lidských zdrojů e, v této oblasti. Děkuji. Děkuji, tak teď paní von Storch. Tak eh, ještě jednou děkuji, pane předsedo, eh, pane zpravodaji, eh, vážení kolegové. Já jsem obecně značně skeptická, pokud jde o Evropskou unii a Evropskou komisi a to, co předložila. To se týká zejména těchto snah o centralizaci pokud jde například o Interrail nebo mobilní telefony. Ale e, tato kontrola to je e, kompetence, která už dávno patří Evropské unii a při vší skepsi je to správné. Komise tady eh, vlastně eh, plní určitou službu eh, tím, že vyvíjí činnost proti státní pomoci, což je hodno podpory a já to podporuji. Zároveň v této zprávě jde znovu ještě o něco jiného, že vedle kontroly hospodářské soutěže Eh, komise rozšiřuje své kompetence, což se týká, jak už říkal kolega přede mnou, také o oblasti daňové eh, politiky. Zpráva říká eh, mimo jiné, že aktéři na trhu by měli platit férové daně neměli by ale platit férové daně, měli by platit daně tak, jak to stanovuje zákon, e, což e, je záležitost národních států a jejich parlamentů. Daňová legislativa je stále ještě výlučnou kompetencí členských států a tak by to mělo prosím pěkně zůstat. E, proto všechny úvahy tímto směrem, tedy směrem k daňovému právu, které v té zprávě jsou obsaženy, tak tyto já odmítám vítám. Právě tak všechny tendence k daňové harmonizaci. Potom bych chtěla zmínit ještě druhý bod, a to je používání předpisů pro státní pomoc. Tady eh, vlastně komise považuje za přípustnou pomoc italským bankám, což považuji za obrovský omyl. Je to eh, vlastně eh, ohrožení států, které eh, toto provozují, to by v té zprávě mělo nějak zaznít. Eh, myslím si, že eh, vlastně implicitně um, státní garance nikdy neskončí, pokud státy budou zachraňovat banky. A za třetí, já tam uh, postrádám odkaz na ekonomiku sdílení. To je inovativ, něco inovativního, co máme na evropské úrovni i na uh, národních úrovních, což je ale na národní úrovni často omezováno různou regulací, je to tlumeno a přitom to by v principu uh, byla oblast, kde Evropská unie by mohla učinit mnoho dobrého a proto mi tu chybí nějaký odkaz na tuto oblast. Děkuji. dnes s ohledem na pokročilou dobu už nebude catch the eye k tomuto bodu pořadu jednání a proto dám nyní slovo rovnou kolegu Sánimu, aby to celé schrnul a informoval nás. No, děkuji, pane předsedo. Je tomu tak, že vám musím poděkovat, poděkovat za tyto první připomínky a komentáře jak eh, k obsahu, tak eh, k případným eh, nedostatkům naší práce. Chtěl bych se tady zmínit o několika bodech, které patří do té kapitoly sociálních aspektů. Chtěl bych podpořit potvrdit a ujistit všechny kolegy a kolegyně, že já jako politik z SD jsem otevřen všem dobrým nápadům, takže prosím, eh, volně nabízejte, předkládejte jakékoliv návrhy k sociálním aspektům. Další věc, kterou eh, bych tady chtěl zmínit, Eh, ta se týká fiskální unie. Ono je totiž vždy velmi obtížné pro nás, pro všechny, když eh, začneme eh, s nějakým tématem, začneme na něm pracovat. A to je takové osobní vyznání tady z mé strany. Pro mě prostě ta hlavní, to hlavní světlo, to, to hlav, ten hlavní cíl je stále těsnější unie, to, co je obsaženo v základních smlouvách. Takže já si vždy kladu otázku, zdali to, co chceme udělat, eh, přispívá k té stále těsnější unii, anebo jenom k trošičku e, těsnější unii, anebo vůbec ne. Takže já chápu všechny obavy a já mám z čeho eh, bolavou hlavu, ale prostě nemůžeme pořád dokola říkat, že víme, že většina problémů eh, je daná tím, že tady neexistuje dostatečně silná eh, fiskální unie, ale že ji vlastně nechceme. Já si osobně myslím, že bychom alespoň mohli směrem k té fiskální unii učinit několik kroků trochu směrem k Unii postoupit. A tady je jedna věc, která mi dělá dost velkou hlavu, a to je otázka eh, jednotného trhu. Ten jednotný trh je krásný projekt, ale není stále ještě dokončený. Prostě ano, institucionálně je zakotvený, ale není dokončený. Hovoříme stále o těch nedostacích, eh, o těch nedodělcích, takže já si myslím, že ne, eh, můžeme, eh, nemusíme vlastně i okamžitě vytvořit naprosto dokonalou fiskální unii, ale měli bychom to vidět jako určitý cíl před sebou. A poslední věc, vlastně dvě věci, pane předsedo, ale nebudu hovořit příliš dlouho. Pan Moza zmínil, že tato politika hospodářské soutěže, když vytváříme ty základní pravidla pro ekonomiku, tak potřebujeme opravdu e, dobrou velkou většinu. Věřte mi, to je přesně to, co já také chci. Tato zpráva by měla e, dostat tu největší možnou podporu, kterou si dovedeme představit. A úplně na závěr, myslím si, že to, co my můžeme evropským občanům dát, je jasná regulace, jasné nařízení eh, ohledně těch nových eh, způsobů podnikání, sdílená ekonomika, digitální ekonomika, protože trh je velmi, velmi napřed. Myslím si, že všechny tyto oblasti jsou mnohem blíž občanům, než si dovedeme představit. To jsou všechno prakticky každodenní problémy pro spotřebitele. Od koho e, objednat, jak objednat, jaké budou důsledky toho kroku. Takže e, ten nový typ, e, nové formy podnikání, to je něco, na co bychom měli upřít hodně pozornosti. A ještě jednou děkuji, že se tomu chcete věnovat, takže vážené kolegyně a kolegy, kolegové, vážení přátelé, já se eh, prostě eh, snažím a budu se snažit i s vámi vytvořit dobrou hospodářskou politiku v oblasti hospodářské soutěže. Takže příští středa 19. Eh, vyprší v poledne lhůta pro podání pozměňovacích návrhů. 5. prosince se bude hlasovat v Ekonu a pokud vše půjde svou cestou, tak v únoru 2017 na plenárním zasedání budeme hlasovat o této zprávě. Další bod na pořadu jednání je bod číslo 5. Jedná se o zavedení programu Unie na podporu zvláštních činností v oblasti účetního výkaznictví a auditu na období 2014 až 2020. Je to náš kolega Stolojan z EPP, který je zpravodajem a máte slovo na tři minuty. Děkuji, pane předsedo. Chtěl bych připomenout, že ten, tato zpráva je tady proto, že když jsme eh, schvalovali finanční rámec 2014-2020 ohledně spolufinancování tří organizací, které jsou eh, spojené s mezinárodními eh, normami výkoznicí, což je EFRAK, technická poradenská instituce pro Evropskou komisi, Eh, ohledně IFRS a také FIOB, to se týká auditu, dozoru nad etickým kodexem a tak dále, tak jsme pro Efra, to je první z těch tří, finance schválili pouze na první tři roky, od roku 2014 do roku 2017. Vzali jsme v úvahu, že podle zprávy Majstat, který, která byla vlastně doporučením, eh, jak činnost EFRAGu zkvalitnit, jsme prostě eh, schválili finance pouze na tři roky, abychom tady měli určitou páku na tu organizaci aby vlastně uvedla v činnost ta doporučení, která zpráva obs- které zpráva obsahovala. EFRAG většinu z těch doporučení také implementovala. Máme k tomu zprávu od Evropské komise. A to, co EFRAG nemohla implementovat, jsou určitá doporučení, která se netýkají pouze této organizace, například systém financování prostřednictvím příspěvků od členských států, No takže je to v pořádku prodloužit či podpořit návrh komise, která navrhuje prodloužit tedy i finance této organizaci na další tři roky, od roku, pardon, další čtyři roky, od roku 2017 do roku 2020. Máme pozměňovací návrhy, prodiskutovali jsme je se všemi kolegy, kteří s nimi přišli schvál, shodli jsme se na e, většinou těchto pozměňovacích návrhů, nemohli jsme samozřejmě schválit návrh ohledně zastavení financování EFRI. Jsou tady dva pozměňovací návrhy, které předkládají naše, naši kolegové. Chci vám je předložit. E, oni jsou s nimi spojeny určité otázky. E, já si tedy ve spojení s nimi kladu určité otázky a tak také činí právní služba paní Pan Bere také předkládá pozměňovací návrh. Já mu tím děkuji za spolupráci. On navrhuje, aby výroční zpráva zaslaná Evropskou komisí Radě a Evropskému parlamentu ohledně aktivit těchto organizací v oblasti PFLS byly schvalovány Evropským parlamentem a radou. Právní eh, názor je tedy proti. Já myslím, že je to tak v pořádku. Pak je tady další pozměňovací návrh od pana Digota. On navrhuje, aby tyto organizace eh, měly povinnost eh, zasílat eh, roční výkazy o své činnosti. A podle mého názoru je to práce Evropské komise, protože Evropská komise má na starosti implementaci finančního programu na rok 2014 až 2020 a Evropská komise by měla vlastně upravovat všechny vztahy, organizovat všechny vztahy s těmito organizacemi, které jsou eh, financovány z evropského rozpočtu. Takže to jsou pouze, pouhé dva eh, pozměňovací návrhy, které vzbudili určité problémy, alespoň z mého hlediska. A e, samozřejmě, e, jak víte, máme takový tým, e, tým výboru Econ, který se zabývá AFLS a diskutovali jsme na posledním zasedání stínových zpravodajů v tom smyslu, že pozítří vlastně budeme hlasovat o této zprávě v Ekonu a budeme také hlasovat o návrhu zahájit trialog, ale předtím, než začneme trialog, tak ještě bude další jednání s EFRAKem a s Evropskou komisí. Předseda, děkuji za tato slova úvodem a teď stínoví zpravodajové každý dva minuty. Nejprve eh, kolega, per, eh, kolegyně Perez. Já si myslím, že dvě minuty opravdu opravdu nestačí na to, abych eh, probrala celou zprávu kolegy Stojanova, kterému tím děkuji. Řekl vlastně eh, to hlavní ohledně pozměňovacího návrhu 22, eh, kde se on zmínil o názoru právní služby, v tom smyslu, že ten pozměňovací návrh navrhuje, aby Evropský parlament toto tuto zprávu schvaloval. Tady to má ovšem politický aspekt. E, ty možnosti pro Evropský parlament, jak intervenovat, musí být vůči Evraku posíleny to motivovalo náš pozměňovací návrh. A ještě poslední věc, o které se zmínil pan kolega, to je to úplně nejdůležitější. V této zprávě úplně poprvé Evropský parlament eh, podle eh, právního základu si dává možnosti skutečně sledovat a dozorovat to, co se v Efraku děje. A ty návrhy pokud se stanou skutečností, no tak my potřebujeme to jednání s Evropskou komisí a s EFRAKem předtím, než budeme eh, diskutovat eh, tyto otázky v rámci trialogu. A náš zpravodaj kolega Eh, Stolojan o tom hovořil. Eh, tady nejde jenom o nějaké jednání, ale o konkrétní závazky, které by byly stanoveny eh, černé na bílém s komisí a s EFRAGem, které by byly prostě uh, Eh, které by se zabývaly eh, Expanded eh, Public Goods. Parlament do toho musí být začleněn. Jde, otázku, jde o otázku financování EFRAKu a já nebudu hovořit o všech těch požadavcích, o kterých budeme hlasovat zítra, ale pokud chceme, aby se ty, ta doporučení, ty požadavky promítly do trochu odlišného způsobu, tak je tře- jednání, tak je je třeba, abychom to všechno s komisí a EFRAKem probrali ještě před zahájením trialogu. Děkuji. Další kolega, děkuji pane předsedo. Já se jménem eh, našeho stínového zpravodaje musím omluvit, já ho jenom zastupuji za EKR. EKR si uvědomuje praktickou e, potřebu EFRAKu e, jako soukromého orgánu. Nemáme zájem na tom EFRAKu zastavit finanční e, příspěvky. Zároveň také si uvědomujeme, že tady došlo k zlepšení podle eh, té, v této organizaci po posledním kole financování v roce 2013. Většina doporučení byla implementována, tak to také zpravodaj zmínil. A my tady vidíme organizaci se zlepšenou strukturou a zvýšenou transparentností. Také vítáme eh, stanovisko pana Gozese v výboru Ekon eh, během procesu kandidát, eh, kandidátů v tom smyslu, že organizace nezůstane ve vleku předchozích eh, postupů a že naopak bude velmi, velmi těsně eh, a v součinnosti pracovat s tímto výborem. EKR eh, také chce, aby byly zdůvodněné finanční náklady z evropského rozpočtu a pan Goze, jak řekl, se nebude vázat na předchozí praxi a to je také vlastně důvod našich pozměňovacích návrhů. Tady je e, vlastně e, to, že jsme snížili počet let, během kterých je jednorázově poskytována finanční podpora EFRAKu, tak jsme dosáhli e, transparentnosti a lepší jeho využití finančních prostředků a dodali jsme větší energii do dodržování norem, takže tento zdravý tlak je něco, co bychom my EKR chtěli i nadále udržet, neboť se domníváme, že to je ten nejefektivnější způsob, jak postupovat kopředu. děkuji Zande za Alde Cora von Neuvenhuizen. E, děkuji, pane předsedo. Já budu velmi stručná. Chtěla bych poděkovat eh, panu Stolejanovi zpravodaji a všem stínovým zpravodajům za vstupy a milou spolupráci. Myslím si, že pan Stolojan předložil dobrou zprávu, kterou můžeme podpořit. Rovněž souhlasíme s tím, že bychom neměli podpořit posměňovací návrhy, které se týkají určování kofinancování EFRAGu, Souhlasíme s předřečníky, že teď jsme na dobré cestě s Efragem, máme nového předsedu a nové odhodlání implementovat závěry zprávy zvláštního poradce a máme slibnější strukturu řízení. Hovoříme-li o právním poradenství u návrhu 22, No, problém s právním poradenstvím je ten, že vždy najdete názor pro a názor proti. Ale v mezidobí si myslím, že bychom měli začít eh, na straně důvěry vůči EFRAGu, takže si nemyslím, že bychom eh, museli posvěcovat eh, jejich zprávu ze strany parlamentu. Samozřejmě bylo by dobré, kdyby ano, ale pokud ne, tak si nemyslím, že to bude vážný problém. Je důležité, aby EFRAK plnil své závazky eh, ve věci těch dodatečných úkolů a odpovědností, které jsme jim připsali v rámci usnesení ze 7. června. A velice ráda vidím, že panuje souhlas nad mým pozměňovacím návrhem, že tyto úkoly a odpovědnosti by měly být zblízka monitorovány a měli bychom o nich být informováni. Co se týká financování, nemyslím, že dobrá spolupráce v rámci EFRAGu závisí na tom, že se eh, bude omezovat financování na tři roky. To si nemyslím, že bude rozhodující. My věříme tomu novému týmu a věříme tomu, že Eh, se budou řídit našimi doporučeními. Souhlasím s paní Beres, že bychom eh, měli jasně říct ještě před trialogem, že chceme od komise a od EFRAGu slyšet závazek v tom smyslu, že s námi souhlasí eh, ve věci těch nových doporučení. Děkuji. Děkuji, Koro. Miguel Biegas za GUE ale Miguel Biegas tu není. Ano, není to ani Alde, ani Miguel Vigáš, ale je to Gue a Fabio De Mázi. Aha, dobře, tak za Gue čerstvě s bratkou Fabio De Mázi. Děkuji, já zastupuji Miguela Vigáše, který je v Číně a omlouvá se. a děkujeme panu Sto- Stolojanovi za snahu reformovat EFRAG. Souhlasíme s panem zpravodajtem v tom, že říká, že výroční zpráva EFRAGu by se měla týkat také následných činností e, ve věci doporučení Evropského parlamentu ze 7. června 2016 ohledně mezinárodních účetních standardů. Nicméně pro nás je nejzásadnější transformovat e, tuto soukromou asociaci na veřejné těleso, protože účetní standardy jsou veřejný statek a dokážou být velice kreativní a mohou být i naprosto zásadní pro například eh, kolaterální stanovování cen, mohou být zodpovědné za finanční stagnace a ti, kteří znají finanční otázky, tak vědí, že pokud je otázku CBCR, je to také velice důležitá věc. Eh, jeden z úkolů EFRAGu je radit Evropské komisi ve věci, zda jsou plněna, plněny předpisy IFRS. My jsme přesvědčeni, že takovýto důležitý úkol nesmí být pod záštitou soukromé asociace, protože v tom jsou skryté střety zájmu. Je eh, potřeba více transparentnosti Jedině tak můžeme zabránit tomu, že frak bude hájit zájmy finančních institucí na úkor finanční stability finančního systému. E, pro nás nestačí, že komise musí e, představit e, dopis ve smyslu transformace EFRAGu na veřejnou instituci. Musíme dělat ještě více. Děkuji. Za zelené, tady mám napsaného Svena Gigolda, ale toho také nevidím a evidentně ho nikdo ani nezastupuje, takže jako další za FDD má slovo paní von Storch. Děkuji, pane předsedo. Vážený pane zpravodaj, milí kolegové. Já jsem eh, představila svůj pozměňovací návrh, byl zde několikrát citován, já ho chci opodstatit. Já jsem proto, abychom pro EFRAG nedávali k dispozici žádné další finanční prostředky. Chtěli bychom, aby ty finanční prostředky zkrátka doběhly. A proč? Protože tady jde o informace o vývoji nějakého podniku a o jeho využívání finančních prostředků a proto musíme diferencovat mezi adresáty. Podobně jako třeba nějaký podnik informuje své podílníky nebo akcionáře, tak eh, tito akcionáři nebo podílníci eh, sami dobře vědí, které informace konkrétně potřebují a které mají dále komunikovat. A to si dokážou oregulovat sami. Eh, do takovýchto informací by se neměla vměšovat žádná vláda. Kromě toho jsme ve, finanční, ve finanční krizi viděli, že pokud jsou všichni eh, řešení podle stejných výkaznických pravidel, může to v sobě nést riziko, protože pokud všechny podniky, všechny branše budou spadat pod stejná pravidla, tak to e, samo o sobě znamená systematické riziko. A to jsme viděli bez ohledu na e, to, jaký model nakonec použijeme. Všichni jsme viděli, že tímto sjednocováním vznikají nová systémová rizika. To je nebezpečné. A za další, co se týká výkladu e, daňové transparentnosti. Já si myslím, že bychom měli tuto náležitou daňovou transparentnost zajistit na národní úrovni. Ale musí to být nezávislé od výkladu pro kapitálové trhy. Informace z kapitálových trhů bychom neměli využívat nebo zneužívat pro daňové účely, protože eh, to by to pak to by se pak sloužilo různým zájmům, protože daňové úřady se zajímají o něco trošku jiného než kapitálové trhy. EFRAK jako soukromo státní záležitost odmítám. Není, jejím, není jeho úkolem podporovat státy nebo naopak soukromé instituce. Děkuji. Děkuji. Za ENF paní Kapl nevidím. Otázka je, zda ji někdo zastupuje a evidentně nezastupuje. To znamená, že slovo dostává zpět pan zpravodaj aby to celé schrnul. Dobře. Já v podstatě nemám co dodat k tomu, co jsem řekl na úvod. Velice dobře znám eh, stanoviska všech stínových zpravodajů. Snažili jsme se dospět eh, jednotného pohledu na to, co budeme dělat. Až eh, požádáme o schůzku s EFRAGem a Evropskou komisí, než zahájíme trialog. Děkuji. Děkuji vám. Takže, jak to je dál s časem? Je to zhruba takto. Eh, po hlasování zítra v Ekonu, to bude na plénu v prosinci. Bod pořadu jednání 6. Výroční zpráva Evropské centrální banky za rok 2015. Slovo dostane Ravon Tremosa na pět minut. Prosím. Děkuji, pane předsedo. Ještě jednou. Eh, milí kolegové, hlasovat budeme za 24 hodin eh, o této zprávě, výroční zprávě o Evropské centrální bance. Já bych chtěl poděkovat všem stínovým zpravodajům za pomoc a dobrou vůli eh, ve věci kompromisu, za práci, která v minulých týdnech probíhala. Dovolte mi na jednu minutu říci, dvě věci. Kompromisy mají eh, dva cíle. Za prvé, podpořit Maria Draghiho a jeho politiku eh, v okamžiku vysoké politické nejistoty. Je velice důležité, myslím, víc než kdy jindy, abychom ukázali, že parlament ho podporuje, abychom trhům ukázali, že politika ECB je založena na širokém základě. A druhý cíl je eh, samozřejmě, abychom vyjádřili své obavy. Abychom ECB ukázali cestu, jak se ještě dále zlepšit. Například, co se týká složení takzvaného kvantitativního uvolňování. My si myslíme, že by to mělo být více na, na, eh, namířeno na evropskou přidanou hodnotu a zajištění úvěru pro malé a střední podniky. Co se týká úrokových sazeb, tady těch záporných úrokových sazeb, tady jsme kritičtější, ale jsme přesvědčeni, že je to nutné, abychom ukázali, že ačkoliv toto je nutná politika teď, neměla by se zbytečně prodlužovat. Snažili jsme se dospět ke kompromisům, a dostat co nejširší podporu v této kritické fázi. A myslím si, že by bylo velice dobré, kdybychom dokázali získat podporu z celé řady politických rodin. A nakonec, co se týká těch eh, samostatných pozměňovacích návrhů, snažil jsem se k co největšímu počtu z nich dát plus, u všech těch, které dávají smysl eh, z politického technického hlediska. No každopádně hlasovací seznamy už máme, Hlas, e, máme ještě 24 hodin, pakliže chceme ještě o něčem diskutovat, já jsem e, otevřený. E, kolegové, nemyslím si, že je čas dát ruce pryč, je potřeba mít co nejširší podporu a věřím, že se nám podaří vyslat politický signál, protože pokud pokud se tato zpráva dostane do tisku, bude to, myslím, dobrý vyslaný signál. Ehm, nebylo by asi dobré, kdyby Evropský parlament nepodpořil politiku Maria Draghi. Děkuji, Ramone. Stínoví zpravodové budou mít každý dvě minuty času. Jako první Tomas Mann za EPP. Eh, děkuji mnohokrát. Jménem EPP chci poděkovat Ramonovi a ostatním stínovým zpravodajům. Proběhly určité diskuse a Ramon nás z velice rozdílných pozicí dokázal sjednotit, což je velice nutné. Eh, objevilo se to pozitivní, Ramon to právě řekl, že tedy Dragiova cesta má své opodstatnění, my to říkáme v rámci monetárního dialogu, ale mluvili jsme také o tom, že zde jsou určitá výrazná rizika v rámci těch takzvaných nekonvenčních opatření. Například EPP říká, že nákup majetku nebo u CSPP nákup cených papírů podniků. Tady to jsme hodně kritizovali. A myslím si, že eh, v mnoha oblastech jsme se rádi shodli na společných kritických pozicích. A to vnímám velice kladně, protože na začátku jsme každý mluvili o něčem trošku jiném. Eh, další bod je velice důležitý. Ehm, jde o téma, strukturálních reform a jejich potřebnosti v členských státech. Oni to potřebují pro svůj zájem, aby nedocházelo k rozdílným interpretacím jednak, ale také, abychom měli solidní rozpočtování v členských státech. To je také svým způsobem jasné. E, myslím si, že je důležité, že jsme se dokázali shodnout na definici, co to je hlavní cíl ECB a to je cenová stabilita. To není jeden cíl z mnoha, to je hlavní cíl. A to jsme formulovali společně. No a u tématu e, úrokových sazeb odkazuji na to, že ještě pořád vidíme negativní dopady na soukromé vklady, na pojišťování, na, na, na soukromé pojištění, na penzijní fondy a na to všechno ostatní, co jsme tady už řešili. A tady si myslím, že je naše kritika zcela opravněna. Suma sumárum, až na tři nebo čtyři jednotlivosti si myslím, že my jako EPP velice rádi tento společný výsledek podpoříme. Já jsem svým kolegům doporučil, aby hlasovali jednoznačně pro tuto zprávu, na které jsme také rádi spolupracovali. Děkuji za ECR Bernd Luke. A vypadá to, že jsem přišel právě včas. A ne, pozor, pozor, pozor. Aha, já jsem myslel, že už jsme druhá největší frakce. No jo, mě tak zarazilo, že jste přišel, protože mi právě tady řekli, že jste nepřišel a nikdo vás nenahrazuje. Takže to byla má chyba, pardon. Za SAD nejprve eh, Jonas Fernandez dostane slovo, prosím, dvě minuty. Děkuji. Nejprve bych chtěl poděkovat zpravodaji eh, za jeho práci v posledních týdnech. A souhlasím s ostatními stínovými zpravodaji, eh, s Tomasem Manem i dalšími, eh, kteří se vyjádřili dosud ke zprávě. No, podle mého názoru ten původní text zpravodaje šel správným směrem Všichni jsme podali pozměňovací návrhy, abychom eh, ho přiblížili pozicím eh, naší frakce. Momentálně jsou předmětem jednání určité kompromisy. A většina z nich eh, si myslím, že se dočká podpory. Tady myslím, že tým zpravodajů a stínových zpravodajů je poměrně ve shodě. Přesto jsou tu však ještě určité názorové rozdíly. A já doufám, že se nám je ještě podaří odstranit, abychom při zítřejším hlasování získali širokou podporu. Zejména mám na mysli kompromis O. Současné znění tohoto kompromisního návrhu. je pro socialisty problematické. Ostatní frakce učinili sice určité ústupky, ale domníváme se, že ta formulace v momentální podobě není pro nás uspokojivá. Bude patrně ještě zapotřebí ji nějakým způsobem doladit, aby nic nebránilo zítřejší dohodě. že aniž bych zabíhal do detailu, myslím si, že práva, eh, podporuje expanzivní politiku ECB a eh, navrhuje určitá zlepšení, zmiňuje další aktivity. Podle mého názoru ale stále ještě máme čas vylepšit formulaci kompromisu EO, eh, aby zítra mohla zprávu podpořit početná většina. Doufám, že zpravodaj a stínoví zpravodajové s tím budou souhlasit a ještě tento odstavec upraví, aby se mohl těšit i naší podpoře. Děkuji Chonasi a teď Bernd Luke za ECR. Děkuji vám, pane předsedo. Eh, děkuji také zpravodaji za eh, podle mého názoru převážně velice dobrou zprávu, eh, velice odbornou a velice diferencovanou zprávu k politice ECB. Eh, situace za ECR je taková, že většinu kompromisů můžeme podpořit. Jsou tu samozřejmě určité jednotlivé body, kde jsme odchylného mínění, ale eh, jinak eh, máme velkou radost z toho, že i problémy, které politika ECB přináší, jsou tu velice rozumným způsobem pojednány. Zejména e, přitom jde o e, efekty negativní, politiky negativních úroků, e, která v té zprávě je viděna kriticky a právě tak souvislosti mezi velice nízkými nebo negativními úroky a potřebou strukturálních reform. To si také myslím, že je tu přiměřeným způsobem zdůrazněno. Eh, takže celkově jsme příjemně překvapeni a děkuji za to výslovně zpravodaji. Právě tak eh, se názorově neschodneme v otázce mandátu ECB eh, e a v otázce toho, zda eh, tato forma velice expanzivní finanční politiky a toho, jakým způsobem je provozována nástrojemi, jako jsou purchase programs a tak dále, zda to ještě odpovídá tomu mandátu. My to tak nevidíme. Z tohoto důvodu tedy nesouhlasíme s příslušnými formulacemi a pokud jde o bankovní unii, eh, tak eh, tady to vnímáme mnohem kritičtěji, než jak z té zprávy vyplývá. Eh, patrně to povede k tomu, že tu zprávu nepodpoříme, ale nebudeme hlasovat ani proti. Děkuji za GUE Fabio De Mazi. Ano, i za nás bych chtěl poděkovat Ramonovi za tu zprávu, eh, který do ní vložil opravdu hodně energie. Eh, I my jsme byli poměrně příjemně překvapeni eh, tím prvním návrhem, který byl předložen. Máme velké problémy se současným zněním některých kompromisů Připouštíme, že Evropská centrální banka má značnou svobodu eh, dělat to, co je nutné, aby byl naplněn cíl cenové stability, aby byl realizován a eh, Evropská centrální banka eh, už několik let neplní inflační cíle, protože vlastně sklouzává do deflačního vývoje Nicméně pak máme ještě další analýzu, eh, která se týká příčin tohoto jevu. Považujeme za správné, když eh, ta zpráva eh, zmiňuje efektivy nekonvenční fiskální politiky, která vlastně sebou nese různé distribuční efekty a tak dále. To je v té zprávě zdůrazněno, ale domníváme se, že hlavní příčinou eh, je politika škrtů, nedostatečná finanční podpora v Evropské unii, eh, kvůli které například eh, některé transmise nefungují v členských státech, máme obrovský problém s likviditou, s nedostatečnou poptávkou. To by patřilo do od, od části o sekuritizaci malých a středních středních podniků. E, myslíme si, že ten velký slon v místnosti je právě politika škrtů, o které se tam nehovoří. Požadují se strukturální reformy a ty, by, ty přispěly e, určitým dílem k té situaci, ve které se ECB nachází. Právě tak německý exportní e, přebytek je tu, tu zmíněn a také problematika úrovně platů. Domníváme se také, že demok- otázky demokracie, tedy vlastně e, implementační politika ECB e si žádá nesouhlas parlamentu, proto e, vlastně ta zpráva se z našeho pohledu příliš odlišuje od toho, co bychom mohli podpořit. Děkuji, Fabio, za zelené Ernest Urtasun. Ano, děkuji. Nejprve bych chtěl poděkovat kolegovi Ramonovi za to, co eh, eh, vlastně zorganizoval ten inkluzivní dialog s většinou. Eh, chci mu poděkovat za velmi dobrý návrh. Myslím, že celá ta práce probíhala ve velice v duchu velké spolupráce. A zpráva zdůrazňuje, že tady byl, eh, jas, byla jasná podpora, podpora pro některé z těch eh, forem eh, politik. To je to sdělení, které bychom měli poslat ven. Na druhé straně, jak Ramon ví, mám určitý problém s tím propojováním, permanentním propojováním nekonvenčních opatření s podmínkami, které by to vyžadovalo strukturální reformy a také e, politiku vnitřní e, devalvace. To se objevuje jako problém v řadě částí zprávy a e, Ramon se k tomu také vyjádřil. To je asi pro moji frakci největší překážka v té zprávě. Ohledně zbytku. Byl tady odkaz na důsledky nerovnosti některých těchto opatření. Myslím, že musím poděkovat zpravodaj, že to tam začlenil, to je pozitivní. A e, ještě k tomu, co nazýváme Corporate Purchase Program, tady si myslím, že bychom mohli trošičku kritičtěji se k tomu e, postavit ECB a e, další před kládají implicitní podporu velkým podnikům a to by mělo být explicitně sděleno. Ten odstavec by si zasloužil ještě zlepšení a chci ještě zdůraznit další věc, co se týče kompromisu Q když zpravodaj zdůrazňuje nezávislost ECB, tak za naší frakci, a my také předložíme ústní pozměňovací návrh zítra, si myslíme, že by bylo dobré, aby e, se vlastně e, vedení ECB nepletlo do politik, které e, jsou mimo jejich pravomoce. To je všechno, další věci jsou pozitivní a zpravodaj může předpokládat, že naše frakce se proti zprávě nepostaví. Děkuji, pane předsedo. Chci také poděkovat eh, Romanovi za jeho práci. Eh, už jsme o tom diskutovali s kolegy z frakce. Je tady ale několik bodů, které ve zprávě nepodporujeme. Společná měnová politika je pro naší frakci skutečně problémem. A dokud nebudeme tvrdit, že eh, měnová politika jako taková jedna e, nemůže fungovat pro 19 zemí, které mají e, různou míru inflace a různé úrokové míry, tak to prostě nebude fungovat. E, chceme, aby politika byla dlouhodobě udržitelná. A k tomu je zapotřebí skutečných strukturálních reform. Podívat se na otázku mest a platů. Prostě tuto zprávu nemůžeme podpořit, je tady dalších několik bodů, které nám vadí. Nekritizuje se zde mechanismus eh, MRS a dnešním vydání Financial Times kritizuje Deutsche Bank za to, že dostala vlastně podporu od ECB Jde o operaci ve výši 4 miliard, která ovšem vlastně nebyla provedena, takže otázka dozoru nad ECB není tak úplně v pořádku, není to transparentní, jsou tady konflikty zájmu, nedostatek transparentnosti, to tady prostě není ve zprávě dostatečně explicitně zdůrazněno. A k tomu se ještě připojují další věci, není tady dost odkazů na trojku, na její demokratickou úlohu. Není tady také vůbec hovořeno o řeckém problému. Celá řada otázek, o kterých se teď nechci zmiňovat, jsou to otázky, které naše frakce pravidelně na tomto výboru zdůrazňuje. Tady se to neobjevuje, my tady nemůžeme hlasovat pro tuto zprávu. Děkuji, Marko. Děkuji. Naše frakce je názoru, že můžeme být eh, spokojeni s tou eh, kritickou notou pana Tremozy. Eh, to jsou totiž také obavy některých z nás v rámci této zprávy. Často se říká, že pan Draghi Eh, zůstává eh, uvnitř svého mandátu, ale tady jsou věci, které prokazují, že tomu tak ve skutečnosti není, například odstavec 5. Ten jasně ukazuje, že je třeba opravdu, eh, co se demokratického faktoru týče, tak je třeba větší vyváženosti. A pan Tremoza o tom jasně hovořil. Je tady nebezpečí spojené Eh, s tou eh, nákupní horečkou, nebezpečí pro malé střádaly a malé a střední podniky. To je všechno ve zprávě eh, prostě zmíněno a mandát Draghiho představuje čím dál tím větší problém. Je to prostě takový taková informace, která se v parlamentu začíná víc a víc zviditelňovat a je třeba ještě kritičtěji přistoupit k Evropské centrální bance. Já jenom lituji toho, že tady došlo k určitým kompromisům. Například v odstavci 8 eh, ta dlouhá lhůta a pak ty nízké úrokové míry, to je oslabením. Ale nehledě na to, musím říct, že my se zdržíme a připojíme se eh, k této zprávě, která je alespoň přijatelná. Děkuji. Děkuji. Teď dám slovo ještě zpět panu zpravodaji, aby celou diskusi schrnul. Okay, thank you very much. Um... Uh, děkuji mnohokrát. Eh, děkuji všem za komentáře. Eh, jsem otevřený diskusi ještě dnes večer eh, a zítra, ale ne až do poslední minuty, ano? protože já jsem byl zpravodaj této zprávy v roce 2012 a mám zkušenosti v tom smyslu, jakožto socialista, že před hlasováním eh, eh, na mě tlačili, no jsme oba proti a eh, já jsem říkal, no tak dobře, tak si hlasujte, jak chcete, když jste svobodní lidé. Jo? A nakonec tedy zpravodaj vůbec nebyl hlasem té zprávy, protože poslanci hlasovali zkrátka jak chtěli. Takže já to nechci opakovat. Jsem eh, připraven diskutovat teď večer, eh, zítra, ale v poledne, konec a měli bychom hlasovat. A to je má rada. Jsem tady sedm let. K panu Lokemu rád bych řekl, že jste nám chyběl mezi stínovými zpravodaji. Já jsem také z univerzity, mám doktorát eh, z ekonomiky a monetární politiky. Já jsem byl v Bundesbance, eh, tam jsme vedli velice zajímavou diskusi a on měl na stole mé články, které jsem eh, zveřejňoval v Americe na téma monetární politiky. A chybělo mi, že jsme nemohli diskutovat na otázku monetární. Takže já vás považuji jako člověka, který je proti. A vy nejste proti, vy se zdržíte. Aha, dobře, tak v tom případě vám mnohokrát děkuji. Já jsem měl pocit, že jsem slyšel, že budete hlasovat proti. Dobře, tak teď podívám-li se na ta čísla, extrém vpravo, extrém vlevo a viděl jsem, že ECR má být proti zbytek se zdrží hlasování, myje si nad tím ruce, no tak třeba možná ani nebudeme mít dost lidí na to, aby se to schválilo. Nicméně my bychom měli být i zdrojem stability a ne nestability. Pokud Evropský parlament odmítne politiku Maria Draghiho, ať už z jakéhokoliv důvodu, tak to by nebylo dobré. Takže omlouvám se, Entschuldigung, děkuji vám mnohokrát. Je myslím důležité abychom byli součástí řešení a ne součástí problému. Takže jsem připraven diskutovat, chápu, že e, názory se liší. Když jsem psal prvotní návrh, tak jsem měl nějakou vizi a pak samozřejmě dosáhnout kompromisu s různými frakcemi je potřeba vždy trochu uhnout, protože chcete mít e, za sebou co nejvíc lidí. A pro mě jsou největší frakce EPP a SAD samozřejmě ECR a zelení a ostatní jsou vítáni, ale je velice složité najít tu přesnou formulaci, eh, která by všem vyhovovala. Takže, jak říkám, můžeme diskutovat, číslo na mě máte, takže zkrátka zbývá popřát si hodně štěstí a věřím, že zítra toto velkou většinou podpoříme. Já vím, že ta zpráva není dokonalá, ale Myslím si, že může být užitečná pro centrální banku, mimo jiné také, která je snad nejdůležitější evropská instituce, kterou máme. Neměli bychom podkopávat její důvěryhodnost, zejména vzhledem k tomu, co se děje, mimo jiné tady v parlamentu. Děkuji. Děkujeme, Ramone. Po zítřejším hlasování v Ekonu budeme o této zprávě hlasovat na plénu 1. listopadu. Bude tam dokonce sám pan Draghi. Takže děkuji všem kolegům a kolegyním, že byli tak disciplinovaní, že se nám podařilo dohnat to 20-minutové spoždění, které jsme měli po po diskusi s paní Vestager. Takže jsme na tom dokonce tak dobře, že nám dokonce chybí ještě zpravodaj na následující téma, pan Lamberts, nebo alespoň ho nevidím v sále, takže se dívám na zelené kolegy. Přijde pan Lamberts? Ví o něm někdo? Je tu vůbec někdo ze zelených? Přijde, výborně. Tak přerušuji zasedání na tři minuty a pak budeme pokračovat, jakmile pan Lamberts přijde. Děkuji. Ich nehme alles zurück. Ej, tak beru zpět, už je tu. Wunderbar. Tak to je krásné. Takže, jdeme na bod 7 na pořadu jednání. Zřízení programu Unie na podporu zvláštní činnosti na zvýšení zapojení spotřebičů a ostatních koncových uživatelů finančních služeb do tvorby politik Unie v oblasti finančních služeb v období 2017 až 2020. Jde tu o první výměnu názorů. Spravodaj, respektive navrhovatel je Filip Lamberts ze Zelených, má slovo na pět minut. tak to je skutečně něco, na co všichni čekali, že? A já chci poděkovat všem poslankyním a poslancům, kteří a které se rozhodli, že tady budou až o hořkého či sladkého konce, to nevím. Víte, že toto se týká rozpočtové eh, položky, kterou komise vydává na podporu alternativních hlasů, když eh, jde o eh, finanční nařízení, takže Better Finance a Finance Watch. Tady je silná koalice poslanců a poslankyň, které a kteří vidí užitečnost těchto dvou organizací a že je tedy v pořádku, abychom je i nadále financovali. Možná, že řeknete, že je trochu zvláštní, že legislativci nakonec financují organizace, které jsou tady proto, aby ty poslance informovali, ale my to děláme vlastně v celou řadou organizací, spotřebitelských eh, združení a dalších, která se třeba zabývají účetními normami, takže není v tom nic špatného. Co se nás týče, tak bychom dali přednost jednodušenému postupu a v zásadě postupovali bez pozměňovacích návrhů. Víte, že že pracujeme společně s IMCO a pokud bych mohl požádat eh, ty, kteří jsou za mnou, aby se bavili eh, mimo tento sál, děkuji. My bychom prostě rádi postupovali co nejrychleji. V tuto chvíli navržená, eh, navržený časový harmonogram je následující. Výměna názorů dnes před Eh, loha návrhů v Ekonu 28. 20. listopadu, hlasování 5. prosince, eh, pozměňovací návrhy 6. prosince a hlasování 20. 5. ledna, ale nebude to asi natesání do mramoru. Jediná obava, kterou mám, je otázka mikromanagementu komise ohledně pracovního programu obou organizací, protože oni teď mají v úmyslu přijmout pracovní eh, program těchto dvou organizací a ty Eh, prováděcími předpisy. A to zní trošičku zvláštně, protože takto nepostupují třeba s eh, organizacemi spotřebitelů a velmi správně, eh, protože komise platí stoprocentně rozpočet těchto dvou organizací, tak pak by bylo logické, aby komise schvalovala jejich pracovní program, ale ono to tak není. Tady je samozřejmě spolufinancování, požadavek spolufinancování ze strany komise, to znamená, že komise není jediný orgán, který poskytuje financování finance a e, kdo částečně platí, částečně rozhoduje, ale nerozhoduje na 100%. Takže Komise nás ujišťuje, že tady vlastně nebyl žádný záměr mikromanažovat tyto, dva, eh, tyto dvě organizace a my bychom se teď tedy měli eh, zabývat tím, jak toto včlenit do článku 7 či příslušného bodu úvodního ustanovení, aby bylo jasné, že to není tak, že by tato komise v zásadě diktovala těmto dvěma organizacím, co mají či nemají dělat. Takže asi tolik, tolik jsem chtěl k tomu říci. Je to všechno stručné a jsem připraven vyslechnout vás, co k této věci máte eh, na srdci. Děkuji, Filipe. Papět Kajnen z EPP, první stínový eh, zpravodaj. Stínová zpravodajka, děkuji. Já budu stručná, protože si myslím, že toto je poměrně jednoznačná záležitost. Všichni víme, jak to vzniklo. Celá řada koordinátorů už reagovala a aktivně eh, iniciovala financování tohoto pilotního projektu, eh, protože tady existuje nerovnováha eh, mezi na jedné straně spotřebiteli, na druhé straně producenty. Ne z nějaké špatné vůle, ale protože se jedná značně komplikovanou technickou záležitost a e, spotřebitelská organizace vlastně nemá e, schopnost takovouto zájmovou skupinu e, manažovat a je třeba prostě vytvořit rovné podmínky pro všechny subjekty. Takže ano, toto byl jeden projekt a teď tady jsme to zhodnotili vyhodnotili a to vyhodnocení ukazuje jasně, že eh, jsou tady zapotřebí finanční prostředky, že to je prostě zapotřebí, aby Unie tyto dvě organizace spolufinancovala. Dobře, prostě jinak by eh, vlastně nemohla vzniknout ta expertíza na úrovni občanské společnosti. A když tedy eh, k těm, bych měla říct něco k těm navrženým krokům, je dobrý nápad, že by se tedy financování, eh, financování mělo pod, eh, pokračovat a co se týče časového harmonogramu a rozsahu, tak já si myslím, že bychom Eh, dokonce měli požádat zpravodaje, zdali by se, to celá, zdali by se ten celý postup nemohl urychlit, záleží na tom, co si myslí ostatní stínoví zpravodajové, ale ono to vypadá, že to je spíš technická záležitost a že to není nic komplikovaného. Mně by připadalo docela logické, abychom to možná malinko urychlili, abychom hlavně zajistili, že prostě pro ten rok 2017 bude všechno v pořádku a nastavené včas. A teď ještě, co se týče rozsahu, já souhlasím s tím, že bychom eh, tady ještě měli určité věci vyladit. Eh, jde o to, Nejde o to, že by komise měla jít do nějakých podrobností v pracovním programu, protože komise je pouze částečným financovatelem a e, tady jde o to, aby prostě existovala expertíza e, z občanské společnosti typu in-house. Takže ohledně definice, tam bychom měli být jasní v tom, že práce, eh, hodnotící práce sekretariátu je zásadní a mělo by to tam být takto také zdůrazněno, připojeno. Pane předsedo, nevím, jestli máme možnost a podporu ještě v jedné věci. Každopádně eh, doufám, že bychom tady mohli zmínit, že by bylo dobrou myšlenkou, kdybychom mohli rozšířit práci těchto dvou organizací na úrovni členských států protože dobře, máme odborníky, máme rozpravu e, zde v tom bruselském rybníčku, kde to potřebujeme, ale ono to je také zapotřebí na úrovni členských států. Tam jsou také často na pořadu dne různá témata, která e, je zapotřebí rozpracovat, ke kterým je zapotřebí, e, aby existovala expertíza, aby prostě se spotřebitel poučil, aby tady byla zajištěna jeho osvěta. Takže možná, že k tomuhle bychom bychom ještě mohli něco v textu dodat. Předseda, děkuji. Jednu větu ohledně postupu a časového harmonogramu. Ekon eh, je eh, tedy tím eh, příslušným výborem, ale IMKO je podle pravidla 54 také připojeno Jde o článek 1, 2 a 3, kde vlastně musíme čekat na stanovisko IMKO. Oni teď začali s postupem, takže my to prostě nemůžeme urychlit víc, než je to navrženo, než IMKO nám umožní prostě pokusíme se, aby to bylo všechno co nejrychlejší. Za SD Ole Pickson. Tak jsme Děkuji vám za slovo, pane předsedo. Já vítám tento návrh nařízení, o kterém doufám, že povede k programu na podporu činnosti Finance Watch a Better Finance. Tímto způsobem e, můžeme zachovat výsledek, kterého zatím bylo dosažilo. Spotřebitelským organizacím e, a občanské společnosti e, usnadníme to, aby, je, si, aby bylo slyšet jejich hlas ve světě evropských financí. Podle mého názoru je nesmírně důležité, aby evropská politika obsáhla celou šíři názorů jednotlivých občanů. Ta činnost, kterou provádí Finance Finance Watch a Better Finance eh, vede k tomu, že my, eh, politikové, eh, dostáváme podněty i od jiných aktérů než od financí, což vnímám velice pozitivně, protože pokud jde o zpráva spotřebitelů ve finanční legislativě, potřebujeme tyto organizace, aby i nadále přispívali svou expertizou, která zahrnuje různé perspektivy a ne pouze perspektivu finanční, e, protože žádná z těchto organizací e, nedokáže sama přilákat dostatek financí e, které, od aktérů, které by byly nezávislé na finančním průmyslu. Je zapotřebí kofinancování ze strany Evropské unie a je zapotřebí, aby pokračovalo. Je nutné prodloužit tento program eh, na léta 2017 až 2020, abychom naplnili politické cíle, eh, o které usiluje Finance Watch a Better Finance. Podle mého názoru je také důležité, abychom se soustředili velice pozorně na to, že jsou to právě evropští občané, eh, kdo, kdo se na tom do značné míry podílí a pro které to celé je. Já se těším na svou účast v této proceduře a doufám, že se nám podaří dosáhnout dobré dobré dohody nakonec, která získá podporu většiny. Děkuji vám za slovo. Děkuji, Ulle. A Další na seznamu je ECR, ale ECR, GUE, Zelení a ENF ještě neinformovali sekretariát o svých stínových zpravodajích. A já se ptám na přítomné poslance z ECR, je tu někdo, kdo chce hovořit? Ne. V tom případě na seznamu mám za Alde eh, Enrique Calve Jambon. Já doufám, že jsem to správně vyslovil. Šambon. Calve Šambon. Děkuji vám, pane předsedo. této první výměně názorů bych eh, velice rád prohlásil, že eh, je zapotřebí vědět více o tom, eh, do čeho investujeme 6 miliard euro. Podle mého názoru je potřeba zlepšit informovanost spotřebitelů o finančních službách. Já pocházím ze země, kde se jaksi slabí lidé nechali oklamat těmito preferenčními e, podíly, e, které byly jaksi uspůsobené na míru těmto zranitelným lidem. E, otázka tedy je, jak šířit informace, jak, zlep, jak zlepšovat informovanost. Je zapotřebí zavést finanční výchovu do škol. To je první, co jsem chtěl říci. A za druhé, já velice prosazuji to, že evropský rozpočet je nepatrný, má pouze 1% HDP, takže těžko může nějakým způsobem provádět politiky, což ale neznamená, že nemůžeme s penězi zacházet tak, jak chceme. Stále tedy ještě mám určité výhrady, ale samozřejmě se ještě informuji, provedu určité rešerše. Otázka je, jaký je vlastně cíl. Jak eh, řekl můj socialistický kolega těsně přede mnou, eh, pakliže eh, určitá skupina expertů má provádět výzkum, tak je to jedna věc. Ale v tom případě se ptám, jestli je v pořádku investovat do toho tolik peněz, protože investice do výzkumu už máme. A nebo jde o to, aby spotřebitelé byli lépe informovaní a lépe připravení? Mě poměrně zklamalo to hodnocení ze strany Evropské komise. Já bych eh, spíše se zabýval tím, co je dostupné eh, koncovým spotřebitelům. Tady určité studie už eh, existují. Měli bychom se zabývat vším, co eh, probíhá, včetně jakékoliv podpory spotřebitelům. To všechno lze změřit a hodnotit. Já přesně nevím, eh, jaké úsilí tady proběhlo. Je možné, aby komise lépe zhodnotila, co už vlastně bylo vykonáno, to by nám velice pomohlo protože pro nás je naprosto zásadní, abychom oslovili spotřebitele. Nechceme tady jednat pouze abstraktně. A dále, a to je poněkud neobvyklé, ten program Evropské unie, který o sobě tvrdí, že je vpravdě evropský, se vlastně soustředuje na pouhé dvě entity. A co další orgány, další spotřebitelské organizace? To je podle mého názoru poměrně neobvyklá situace. Podle mě je to příliš úzce zacílené. A jeden z těch dvou, nemyslím Better Finance, co, tuto organizaci znám a ta je opravdu evropská, ale ta druhá, když se podíváte na jejich webovou stránku a zjistíte si, jaké jsou její výstupy, eh, tak eh, tam ani vlastně se nepoužívají termíny Evropské unie. Takže měli bychom se zamyslet nad tím, proč se zabýváme pouze těmito dvěma organizacemi. Měli bychom nějakým způsobem vysvětlit, proč byly vybrány zrovna tyto dvě a potom musíme kontrolovat kvalitu a jaksi eh, eh, férovost jejich výstupů. Já hovořím se svými přáteli z bankovního sektoru ve Španělsku, eh, a s dalšími dělám rešerše a byl bych rád, kdyby Evropská komise vyhodnotila eh, dopad eh, těchto snah na koncové uživatele. A je otázka, jestli se nám tedy povede něco prakticky zlepšit, co by stálo za těch 6 miliard dolarů. Tak eh, od další frakce tu nikdo není z GUE, takže dávám slovo paní von za EFDD. Děkuji, pane předsedo, vážený pane zpravodaji, vážení kolegové toto e, nařízení e, je opravdu jaksi klenotem Evropské unie, to musím otevřeně říci. E, tady hovoříme o financování lobistické organizace. Sven Gigold, který je velice transparentní, pokud jde o schůzky z lobbysty, přiznává na své stránce dvě schůzky se zástupci Better Finance a Finance Watch. I on se tedy s těmito organizacemi setkal a my teď hovoříme o tom, že tyto organizace by měly být námi placené. Evropská eh, unie bude platit lobbysty a ti potom zase budou lobovat u jednotlivých poslanců. Eh, to je přece eh, jaksi podivné. Já si myslím, že bychom se měli podívat na to, jak to financování má probíhat. Better Finance a Finance Watch bychom měli spíše jaksi zrušit, než abychom je vlastními projekt, prostředky financovali. My přece máme z naše interní služby, můžeme se informovat. Momentálně Nicméně se rozšířili o 50 míst. Já si myslím, že nepotřebujeme externí lobistickou organizaci a financovat ji miliony euro, aby potom chodili za námi poslanci a, a lobovali u nás. Takže, takže toto financování bych naopak zrušila. Ano, to byl jasný výrok, za ENF tu nikdo není přítomen, takže já teď dám slovo komise, eh, protože tady na ní padla otázka takže pokud by, ještě ale komentář z mé strany. E, Toto finanční podpora, když se podíváme na historii toho, jak vznikla, tak ona slouží právě k tomu vytvářet protiváhu e, proti lobbingu. E, takže Finance Watch není chápána jako lobistická organizace, nýbrž jako think tank, říkejme tomu tak, který šíří informace, který šíří expertní eh, informace, které nejsou závislé na zájmech aktérů na finančních trzích. Eh, to bylo cílem té podpory a během minulého období už eh, to existovalo, takže víme, jakým způsobem se to celé vlastně zrodilo. Šlo o šíření informací a o protiváhu. Takže já nevím, proč kolega Gigold si to eviduje jako schůzku s lobbysty, proč si to tam tak napsal, ale já si myslím, že eh, ani vy byste to takto nepovažovala, ale na to můžeme řešit na příští schůzi. Já se teď ptám komise. Máte zájem se vyjádřit, než dám slovo zpravodaji, prosím. Ano, dobrý večer. Děkuji, pane předsedo. Já jsem z DG FISMA a my koordinujeme tento legislativní návrh. Moc krát děkuji zpravodaji a stínovým zpravodajům za vyjádření a děkuji vám, pane předsedo, za to, že už jste odpověděl na ten poslední komentář velice výmluvně, lépe, než bych na něj odpověděl já. Ale opravdu, chtěl bych potvrdit, že historicky bylo politickým cílem tohoto návrhu e, vytvořit rovnováhu v rozhodovacím procesu Evropské unie a vyhnout se e, tomu, že bychom potenciálně byli ovlivňováni pouze bankovním průmyslem. E, k tomu bych chtěl dodat, že program, který jsme předložili ke schválení parlamentu a radě, jde ještě dále. V článku 1 a 2 definujeme určité širší cíle které jsou v souladu s některými dalšími komentáři, které tu zazněly. Zejména pokud jde o šíření povědomí a o ten osvětový aspekt týkající se finančních služeb. Také nám jde o posílení interakce mezi jednotlivými členy této asociace. Takže chtěl bych potvrdit, že se domníváme, že oblast působnosti tohoto návrhu je nyní trochu širší, než tomu bylo v přípravných akcích a pilotních projektech. Abych zareagoval na eh, pár dalších poznámek. Hodnocení jsme provedli v roce 2015 a bylo poměrně obsáhlé. Eh, Tady eh, konzultant provedl velice rozsáhlé konzultace s koncovými uživateli, s národními administrativy, s poslanci Evropského parlamentu. Domníváme se, že šlo o velice korektní a férové hodnocení a výsledky byly pozitivní. Plynulo z nich, eh, že smysl a výstup eh, těchto dvou organizací je v souladu s původními cíly a víceméně bylo naznačeno, že by to mělo pokračovat. Pokud jde o vyjádření zpravodaje, chtěl bych eh, vás ujistit, eh, že nemáme v úmyslu to nijak řídit, provádět žádný mikromanagement, na to nemáme čas ani zdroje, ale jsou tu určité finanční předpisy, které je potřeba dodržovat. A proto do značné míry můžeme potvrdit eh, přijetí pracovního programu těchto dvou příjemců na, vždycky na dva roky jsme ale ochotní eh, zvážit určité pozměňovací návrhy a úpravy textu tak, abychom odstranili případné obavy. A konečně, jenom ve stručnosti, bych chtěl říci, že souhlasím s tím, co řekl zpravodaj a někteří stínoví zpravodajové o e, časovém aspektu. Je pravda, že to načasování je e, velice těsné. Já si uvědomuji e, ty problémy způsobené faktem, že Ekon i IMCO se tím zabývají, ale v zájmu určité stability aby ty dvě organizace mohly co nejrychleji už příští rok získat evropské finance. E, Bylo by skvělé, kdyby sekretariáty těchto výborů našly nějaký způsob, jak ten proces urychlit. Také z toho důvodu, že tento návrh má dopad na rozpočet, takže ideálně by měl být přijat víceméně paralelně s evropským rozpočtem. Děkuji vám, pane předsedo. Dobře, tak ještě krátký komentář, než dám slovo znovu zpravodaji. Eh, ano, v časovém harmonogramu by bylo všechno trochu rychlejší, kdyby i komise eh, jednala rychleji. A ne, aby eh, zkrátka aby aby vlastně kladla rovnítko mezi svůj interní deadline a čas, který potřebují ostatní instituce, protože ty také potřebují nějaký čas na projednávání. Děkuji, pane předsedo. bych nejprve chtěl reagovat na paní eh, pan Storch. Ano, na první pohled by člověk mohl říct, že to je trošičku zvláštní, že instituce financují organizace, které by měly eh, vlastně eh, tady lobovat, ale záleží na tom, jak chápeme výraz lobování. Protože podle mého názoru mohu odlišovat mezi lidmi, kteří eh, přicházejí obhajovat eh, privátní eh, zájmy, které jsou vlastně <laughs> zastupovány zhruba 90% všech, kteří za námi chodí, na rozdíl od lidí, kteří obhajují zájmy veřejné, aniž by v tom měli nějaké vlastní, nějaký vlastní vlastní interes. Takže e, původně jsem také takto reagoval. Byl jsem jedním ze zakladatelů této iniciativy a zdálo se mi, že to je trošičku zvláštní, nevhodné pro politiky, aby v podstatě e, Times Watch e, to life, Times Watch přivedli k životu, protože E, vlastně je to přichází z občanské společnosti, ale ono to tak není. My jsme tady fungovali tak trošku jako ti takzvaní business angels, ale chci tady zdůraznit, že tady je určitá schoda zájmu, protože kdo e, financuje velkou část rozpočtu e, Better Finance a Finance Watch? Je to evropský daňový poplatník a čí názor obhajují tyto dvě organizace? Obhajují názory a zájmy, zájmy evropského daňového eh, poplatníka. Takže máme na to právo. Měli bychom být tak rádi. A vy, zdá se, pohy, pochybujete, ale lidé jako vy eh, právě všechno to, co nejde vaším směrem, eh, scházíte, schazujete pod stůl. Vždycky říkáte, dáváte najevo, že všechno víte lépe. Když přijde Deutsche Bank, tak všichni víme a vy víte, čí vlastně eh, zájmy Deutsche Bank obhajuje. Je to eh, nezájem německého daňového poplatníka, ale eh, vedení té banky. A vy byste chtěli říct, že takto fungují tyto dvě organizace, že vlastně obhajují nějaké lobbysty, kteří přicházejí se soukromými zájmy. Ne, to je přesně to, co extrémní pravice vždycky tvrdí, ale já ne. Můžete hlasovat proti proti tomu, mně je to úplně jedno. A co se týče toho, co řekl Sepa, tak já si řekla Sepa, já si myslím, eh, že bych také očekával mnohem více od eh, těchto dvou organizací. Možná, že bychom měli mít pouze jednu, ale dobře, máme rádi biodiverzitu, takže to není problém a trochu regulace není zase až tak špatná věc. Ale co bych chtěl, je mnohem více práce ohledně nebo směrem k tomu, aby tyto věci byly finančně pochopitelné pro všechny a, ne, a aby občany, občané nejenom jako spotřebitelé finančních produktů, ale také jako daňoví poplatníci dobře chápali eh, všechny ty záležitosti. Všichni eh, říkají, eh, že bychom si neměli dělat starosti z Deutsche Bank, že všechno je v pořádku, ale možná, že by naši občané měli vědět, co je za všemi těmito mlhavými přísliby. No ale k tomu potřebujete samozřejmě určité finanční prostředky. Eh, já bych nechtěl, aby 100% rozpočtu by přicházel z těch eh, orgánů. Já bych nechtěl jako organ, eh, financování jako u Greenpeace pro takovéto organizace, ale pohleďme tváří, v tvář realitě. Oni na tom ještě tak nejsou. A ohledně formulací těchto organizací, když hovoří s legislativci, tak je logické, že hovoří jazykem finančního nařízení, což není vždy tedy úplně jasně pochopitelné široké veřejnosti. Zase, já bych eh, eh, chtěl, aby prováděli ten proces občanské osvěty, ale pokud nemají k tomu tu eh, kapacitu, tak je to na nás, poslankyních a poslancích, vzdělávat své občany o těchto všechto věcech a o to se právě pokouším, takže děkuji, pokusíme se pracovat tak rychle, jak to jen půjde. Já musím říct, že není v mém zájmu, abych to nějak Pomaloval, eh, zdržoval. Pokusme se to vše udělat co nejdříve, nejrychleji. Děkuji, Filipe. Děkuji. Děkuji, Filipe. Tady 28. listopadu budeme diskutovat návrh zprávy. Potom termín pro pozměňovací návrhy bude 6.12. 12. je první budeme projednávat pozměňovací návrhy a hlasování zde ve výboru se předpokládá 25. první zítra vám s radostí mohu sdělit, že můžeme všichni spát o půl hodinu déle. Začínáme až v 9.30, nikoli v 9.00. Dnes večer navíc můžeme skončit včas. Děkuji vám všem za disciplínu, za těch 20 minut, které jsme dohnali a přeji vám příjemný večer. Uvidíme se zítra ráno.